Good morning, ladies and gentlemen. Dobrý den, dámy a pánové. We finally have our... Tak konečně máme tady prvního zpravodaje a můžeme tedy začít naší dnešní práci. Naše první stanovisko Eh, naše první stanovisko připravuje pan Novakov. Dobrý den, pane Novakové. Jsem ráda, že jste tady v sále, takže můžeme začít. To je skvělé, s desetiminutovým spožděním. Eh, výbor pro zaměstnanost a sociální věci připravuje zprávu o tom, jak nejlépe využít potenciál malých a středních podniků, vytvářet pracovní místa. Výbor REGI k tomu zpracovává stanovisko. Náš zpravodaj, respektive navrhovatel, pan Novakov, dnes bude prezentovat svůj návrh stanoviska. Abychom se drželi časového harmonogramu, budeme hlasovat 24. května na výboru REGI a navrhuji tedy lhůtu k předkládání pozměňovacích návrhů 17 hodin v pondělí 4. dubna. To bude lhuta pro předkládání pozměňovacích návrhů a já dávám slovo panu Novakovovi. Děkuji, paní předsedkyně. Omlouvám se za hlas a e, přivezl jsem si sebou něco z Bulharska, kromě toho návrhu stanoviska. Já tedy Eh, bych si dovolil udělat takovou prezentaci ne tradičním způsobem, protože to téma není běžné, potřebujeme nové přístupy k tomuto tématu. A jsem si jist, že určitě všichni souhlasíte v tom, že v současnosti jsou tři eh, takové hlavní kroky, které lze udělat. Za prvé, oženit se, eh, bojovat s medvědem a za třetí <laughs> založit malý a střední podnik. To jsou tři velice náročné a složité věci. A to stanovisko, které já jsem zpracoval, se týká právě toho, jak založit eh, Eh, malý a střední podnik. Víme, že malé a střední podniky jsou páteří evropské ekonomiky, zaměstnávají téměř 70 eh, pracovní síly. Jaká jsou tedy, jaké jsou hlavní body? Potřebujeme vhodné financování, vlastně smíšení různého mikrofinancování, kapitálu, dotací a podobně. Máme celou škálu nástrojů pro různé malé a střední podniky, ale jsou tak složité a navzájem se liší, že malé a střední podniky někdy mají problém s tím pochopit, co je určeno pro ně a co není protože něco jsou granty, něco jsou půjčky, něco jsou záruky, něco jsou preferenční půjčky. A musíme tedy zaměřit své úsilí na regiony s nízkým využitím finančních nástrojů, protože bohužel ty nejrozvinutější regiony, které potřebují méně investic, jich vlastně sbírají nejvíce. Členské státy a komise by měly dosáhnout významného pokraku v dalším zjednodušování financování EU do roku 2017, pokud jde o provádění řízení a e, kontrolování projektů. O tom se mluvilo hodně, zvláště na konci loňského roku, když zjednodušení bylo a stále je velkým tématem našeho výboru díky e, snám paní předsedkyně Mihajlové, ale rozhodně potřebujeme jednodušší pravidla. Vždy, když jezdím po Evropě a mluvím s majiteli malých podniků, mikropodniků, rodinných podniků, tak všichni říkají totéž Někdy je to tak složité, že raději jdu do banky, vezmu si půjčku, kterou pak splácím, splácím úrok, aniž e, radši než abych musel zpracovávat velikou byrokracii a složité postupy k získání e, těch evropských fondů, proto lidé říkají, že Evropa jim je vzdálena. Dále potřebujeme eh, se snažit zajistit rychlý vývoj v odvětví malých a středních podniků, které intenzivně využívá znalosti a je velmi inovativní. Musíme dávat velký pozor na to, aby budoucí neočekávané krize v celé EU ani hlavní iniciativy nepovedou ke snížení závazku nebo pladeb týkajících se tematického cíle 3. Co tím mám na mysli? V minulosti jsme zaznamenali, že když došlo k nějaké krizi v některých členských státech nebo ve více členských států, bylo byla to eh, vlastně výmluva, protože se rušily závazky v různých oblastech, tak aby se mohlo předfinancovat eh, řešení krize. A já si myslím, že to je, eh, to je zbytečné. Třeba uprchlická krize ta krize jednou skončí. Asi ne v příští týden, asi ne příští měsíc, ale když teď všechny peníze, které máme, vložíme na tu krizi, tak potom za pár let se ukáže, že jsme tuto krizi vyřešili, ale zapomněli jsme na mladé lidi, podniky, eh, inovování a máme místo toho čtyři jiné krize. Musíme tedy rozpočet vyvažovat a na toto dávat velký pozor a nezapomínat na tematický cíl three. Dále musíme eh, poskytnout další podporu pro programy COSME Horizon 2020 a Erasmus pro mladé podnikatele v rámci přeskumu víceletého finančního rámce. Eh, víte, že Erasmus funguje na evropské úrovni plus asi tři, čtyři další eh, eh, zemích má zhruba 8 milionů eur ročně a to je skutečně nedostatečné. Musíme se rozhodně zaměřovat na tyto typy programů, abychom pomáhali mladým a talentovaným podnikatelům rozvíjet své podnikání, protože za pár let už pak nebudou hledat pracovní místa ta místo toho budou vytvářet pracovní místa pro mladé lidi. Potřebujeme plnohodnotnou debatu s parlamentem o budoucnosti politiky soudržnosti a to již od roku 2016, protože žádáme členské státy, aby vytvářely dlouhodobé strategie jak budou pracovat po roce 2020, jaké jsou jejich plány, co budou dělat s infrastrukturou, s podnikáním, s inovacím, jak budou omezovat CO2 Potřebujeme dlouhodobé strategie. My zatím vůbec nevíme, co se bude dít po roce 2020 a musíme tedy tu diskusi zahájit co nejdříve, abychom věděli, jak bude vypadat politika soudržnosti za čtyři roky. A v neposlední řadě potřebujeme provádět doporučení pro jednotlivé země a národní programy reform týkající se podnikatelského prostředí. Myslím, že potřebujeme standardizované postupy pro zřizování malých a středních podniků, standardizované postupy pro normalizaci, eh, potřebujeme standardizované postupy pro veřejné zakázky, zvláště v příhraničních regionech, kde je třeba eh, stimulovat eh, vzájemné propojení podniků. Takže to je zhruba Eh, přehled tohoto stanoviska. Mohl bych o tom hovořit déle, ale myslím si, že čas máme asi omezený. Děkuji. Děkuji a nyní dostanou slovo stínoví zpravodajové. A jako první pan Zofoli za SD máte slovo. Grazie presidente, grazie relatore Novakov per il... Děkuji pane předsedo. Děkuji. Um, hovoříme zde o malých a středních podnicích, které jsou páteří evropské ekonomiky. Tvoří velkou významnou část obchodních společností a také vytváří dvě třetiny pracovních míst. Je to důležité zejména také proto, že dnes máme mnoho lidí, kteří jsou mladší 25 let a jsou bez práce. Eh, hledáme nové modely, jak se vymanit z krize a jak stimulovat růst. A právě k tomu jsou malé a střední podniky takovým možným hnacím motorem změn. K tomu, co řekl zpravodaj, mohu říci, že to podporuji. Je důležité také, abyste byl dobrý přístup k úvěrům a k půjčkám, zejména pro eh, startupy. Dále je také důležité, aby bylo eh, zjednodušení abyste byly také eh, lepší eh, způsoby zprávy evropských fondů. Myslím si, že bychom také měli klást velký důraz na takzvané mikropodniky, to znamená podniky, které mají méně než 10 zaměstnanců, protože také oni eh, teď jsou v obtížné situaci. Myslím si, že musíme mít také dobré nebo lepší podmínky k tomu, abychom mohli podporovat transfery uvnitř firm generační obměnu a je také důležité podporovat i e, změny e, metod. Měli bychom rovněž e, zahájit i rozhovor o tom, jak má vypadat politika soudržnosti po roce 2020. Dále je nutné zapojit do celé té rozpravy o malých a středních podnicích regiony a stanovat, stanovovat priority i s ohledem na cíle cirkulární oběhové ekonomiky. Myslím si, že bychom rovněž měli eh, více se zaměřovat na cestovní ruch, eh, zelenou eh, ekonomiku, sociální služby, zdravotní služby, ehm, řemeslné výrobky, kulturu a právě malé a střední podniky, které se zabývají těmito oblastmi. Rovněž můžeme podporovat kooperativní formy malých a středních podniků, které e, tvoří poměrně velkou část e, malých a středních podniků v Evropě. To je určité jmění, které bychom e, měli podporovat také v rámci evropského sociálního modelu. Musíme podporovat sítě podniků, podnikatelské sítě, které často mohou být jediným nástrojem, který malé a střední podniky mají co se týče třeba financování pro výzkum, pro inovace a pro to, aby se ty eh, malé a střední podniky dostaly na mezinárodní scénu. Máme zde také Amsterdamský pakt. Ten si myslím, eh, že pomůže tomu, aby se eh, do toho zapojovalo více subjektů, aby se také tím podpořil lepší růst. Dále si myslím, že je třeba podporovat digitalizaci firm, jednotný digitální trh. Cílem je to, abychom nezůstali pozadu v konkurenceschopnosti na globální scéně. V tomto směru předložím pozměňovací návrhy. Děkuji. Nyní pan Taková. Mm, děkuji, paní předsedkyně. Chtěl bych poděkovat zpravodaji. Ano, souhlasím s tím, že malé a střední podniky jsou důležité pro ekonomický růst a že je musíme podporovat na různých úrovních a různými nástroji, granty, půjčkami, ehm, zárukami, vlastním kapitálem, mikrouvěrem, mikrouvěry. Z pohledu REGI je také zásadní, aby došlo ke snížení administrativní zátěže v těch všech eh, různých opatřeních. To je naprosto nejdůležitější. Klíčový element, klíčový prvek pro malé a střední podniky je možnost eh, při čerpání eh, financí dosahovat pokroku. Ten pokrok musíme pod, pod, podpořit. V mnohých programech je to tak, že ta, ten proces žádání, ten proces eh, přihlášek eh, je příliš složitý. Malé a střední podniky většinou nemají eh, tolik pracovníků, kteří by se soustředili na tu fázi, kdy ehm, žádají o projekty, že se musí snažit, místo toho musí řídit ten svůj podnik. Velice často je to tak, že malé a střední podniky se musí obracet na různé poradenské firmy. V Evropě hovoříme Eh, o tom, že je nutné snižovat byrokracii. Máme zde ten program elektronické soudržnosti, takže všechny tyto věci vřele vítáme. V Evropské unii podporujeme různé po- programy pro malé a střední podniky, třeba iniciativu pro malé a střední podniky. Bohužel tyto programy eh, mají problémy s tou administrativou. Doufám, že komise zapracuje na těchto programech a že malé a střední podniky z nich opravdu budou moci mít prospěch. Co se týče návrhu zprávy výboru pro zaměstnanost, já si nemyslím, že OSVČ jsou nějakým negativním jevem. V době, kdy Evropa bojuje s velkým problémem nezaměstnanosti, tak je podle mého názoru eh, pozitivní eh, jakákoliv forma toho, když je někdo zaměstnaný nebo když někdo pracuje. A navíc to může také podpořit inovativní myšlenky. Právě třeba eh, osoby samostatně výdělečně činné mohou být tímto přínosem v inovacích. Děkuji pan Luer za skupinu EKR, stínový zpravodaj. Děkuji paní předsedkyně. Ano, jak jste řekla, hovořím za paní Tomašič která pro nás připravuje nebo se věnuje této zprávě. Eh, máme určité obavy, které se týkají právě věcí, které zabraňují malým a středním podnikům čerpat finance. Jednak je to nedostatečný přístup malých a středních podniků k financím, je zde příliš regulované prostředí a jak už zde bylo řečeno, eh, mnoho malých a středních podniků prostě nemá přístup k financování eh, a mohou to být třeba i startupy, inovativní malé a střední podniky, nebo firmy, které se chtějí rozšiřovat a právě tyto všechny firmy by potřebovaly toto financování, proto je to relevantní. Někdy je to tak, že e, je ale lepší, nebo že je vlastně jednodušší najít podporu pro malý startup, než pro nějaký podnik, který už je vlastně dobře zavedený. Takže e, je důležité vlastně vymezit nebo zamyslet se nad tím bodem, Eh, kdy vlastně ten podnik se dostává do fáze, že vlastně už eh, nepotřebuje další financování nebo stále ještě potřebuje. Tam je ještě určitá, eh, určitá bílé místo. Kolega říkal, že lidé zatím raději jdou do banky, ale já si myslím, že by bylo lepší, aby oni raději žádali o ty půjčky v bankách. Myslím si, že tyto fondy jsou tam vlastně pouze k tomu, aby zaplnili určitá místa, aby naště navýšili kapacitu. E, nemá to mm, řešit nějaká selhání trhu. Takže já si myslím, že bychom měli nechat trh, aby fungoval e, dobrým způsobem. Nicméně ty administrativní překážky, o kterých jste hovořil, ty e, samozřejmě existují také, jsou té nejasné informace, lidé musí mít, eh, musí skladovat dokumentaci, mm, ta, ty různé schémata podpory jsou složité. Myslím si, že se málo soustředíme na výsledky a také je důležité posilovat eh, schopnosti a dovednosti a znalosti lidí mm, v těch malých a středních podnicích, ale i v těch eh, institucích, které jim pak mají mm, pomáhat. Pan Novakov hovořil o eh, takovém novém přístupu, hovořil o tom, že se máme vyhnout tomu tradičnímu přístupu. Já si myslím, že ty tradiční věci jsou dlouhodobé povahy, zůstávají eh, i dnes. Já si myslím, že by bylo také lepší eh, odpovědět na to, co říkali kolegové. Eh, jsem rád, že eh, upozorněte na nutnost připracovat novou koncepci po roce 2020. Také jste ta, ten koncept čistého přispění. A také jste taková široká debata, jak vlastně vybírat mezi těmi podniky ale myslím si, že tomu bychom se také měli věnovat. A možná se ještě nakonec vrátím k další takové tradiční věci. Pravidla jsou příliš složitá, jsou tam opoždění, eh, takové to riziko vyšperkovávání evropské legislativy, mm, otázky zapojení eh, zúčastněných stran už v dřívější fázi, přístup k asistenci a také nutnost eh, větší harmonizace mezi jednotlivými nařízeními eh, a také i mezi pravidly státní podpory. Já si myslím, že všechny dnešní komentáře byly velice důležité a i ta zpráva je dobrá a těším se, že, nebo jsem si, že paní Tomašič s vámi také ráda bude dále spolupracovat. Nyní pan Škrlec, prosím, stínový zpravodaj. Děkuji, paní předsedkyně. Návrh stanoviska, který představil pan Vakov, vítám. Jedná se o důležitou zprávu vzhledem k vysoké nezaměstnanosti mladých lidí, zejména v některých členských státech. Také jsem velice rád, že upozorňujete na možnost využívat různé finanční nástroje. Rovněž vítám i váš apel na zjednodušení možností eh, žádat o finance z těchto prostředků. Také se mi líbí, že chcete další podporu pro, pro mladé podnikatele, že mě, měly by tam mít tedy ty prostředky v novém víceletém finančním rámci. Ale měli bychom, to, to všechno by se mělo řídit e- zelenými principy a cíly strategie 2020, Evropa 2020. Chci poukázat na to, že v tomto výboru máme celou řadu stanovisek a zpráv, které se týkají uh, Eh, ozelenění, podnikání a také toho, jak pomáhat malým a středním podnikům, aby se více zabývali tou takzvanou zelenou ekonomikou, aby vytvářeli takzvaná zelená pracovní místa. A tady se vůbec o těch zelených pracovních místech nemluví. Malé a střední podniky mají velký potenciál v tomto ohledu. Zejména <clears throat> ve světle skutečnosti, že čtyři desetiny malých a středních podniků mají eh, minimálně jednoho eh, pracovníka, eh, který má vlastně to zelené pracovní místo. V Evropě je to více než 20 milionů pracovních míst. V tomto kontextu se musíme také, musíme také mít na paměti principy udržitelného rozvoje, okruhu oběhové ekonomiky a nutnosti vytvářet kvalitní pracovní místa v malých a středních podnicích. Nesmíme zapomínat na přínos malých a středních podniků. Ehm, <clears throat> mohou na pomoci eh, přeměnit ty ekologické a environmentální výzvy eh, na příležitosti. Pokud <clears throat> začneme pracovat na základě oběhové ekonomiky, budeme také moci eh, více využívat tyto principy. Malé a střední podniky mohou rovněž s tím snižovat náklady a zvyšovat své zisky na výrobu. Když využijeme stávající legislativu, je možné motivovat členské státy k tomu, aby využili ty stávající mechanismy k další stimulaci a k dalším pobítkám v této oblasti. Hmm, co dalšího můžeme udělat? Je možné také eh, dát různé pobítky do všech úrovních eh, zadávání veřejných zakázek, na všech úrovních zprávy, aby tam také došlo k tomu eh, ozelenění. Rovněž je nutné upozorňovat na to, že v, tom, v té sféře podnikání jsou ženy méně zastoupeny. Samozřejmě, že tam jsou rozdíly mezi členskými státy, ale stále ještě je to tak, že v evropské úrovni je to příliš na nízké úrovni. Je zapotřebí stimulovat i tuto oblast, pokud chceme dosáhnout lepších výsledků. Musí existovat různá eh, stimulační opatření, aby se ženy mohly jednodušeji stávat eh, eh, podnikatelkami, aby se lépe dostávaly do té podnikatelské sféry. Děkuji. Nyní paní Damato. Implementation report che sarà votato Děkuji. Víte, že jsem zpravodajkou pro prováděcí zprávu, která se bude schvalovat v Dubnu. Tato tematika, kterou pokrývá pan Novakov, mě tedy zvláště zajímá, protože jde o to, jak nejlépe vytěžit potenciál malých a středních podniků vytvářet pracovní místa. Chtěla bych zdůraznit některé prvky, které se v textu objevují, například certifikace správních postupů, otázka pladeb a také legislativa o mm, veřejných zakázkách na úrovni EU. Různé nástroje, které mají malé a střední podniky k dispozici, eh, by eh, samozřejmě měly být rozmanité, ale je také třeba přihlížet eh, k rostoucímu významu eh, finančních nástrojů. Zatím nebyly přesně vyhodnoceny přínosy eh, krátko, středně a dlouhodobém časovém horizontu. A je tedy třeba zjistit, jak by se tyto nástroje mohly co možná nejlépe využívat na regionální úrovni. Domnívám se, že se všichni shodneme na těch eh, obavách, které jsou vyjádřeny ve stanovisku. Žádná krize, žádná iniciativa EU by neměla vést k omezování závazků pro tematický cíl 3, zvláště 1b, to je um, hospodářská územní a sociální soudržnost. Nástroje jako COSME, Horizont eh, Erasmus pro mladé podnikatele musí rozhodně být podpořeny, a to i v rámci uh, Eh, přeskumu víceletého finančního rámce. Na závěr bych řekla, že je zcela nezbytné plně zapojit Evropský parlament a také v vhodné době je třeba zapojit i regiony a občanskou společnost do diskuse o tom, jak bude vypadat vývoj po roce 2020. Tato diskuse musí být zcela otevřená, Eh, se zapojením nejrůznějších eh, aktérů sociálního a územního rozvoje. Děkuji. Mám tady na seznamu další tři zájemce o slovo. Jako první pan Čiko, prosím o struno, stručnost. Děkuji, budu velmi stručný. Děkuji, paní předsedkyně. Uh, je to téma, které je zvláště důležité. Plně souhlasím se stanoviskem pana Novakova, zejména pokud jde o bod 1, o tu kombinaci, synergii mezi přímými a nepřímými eh, eh, fondy. To je opravdu ústřední věc, protože to souvisí s nástroji kofinancování. Dále bod 3 hovoří o zjednodušování tento aspekt musíme zdůraznit. Už to tady bylo řečeno a já to chci zopakovat. V těch nejodlehlejších oblastech jsou tyto aspekty ještě důležitější, je ještě náročnější eh, vlastně eh, realizovat pokrok. Dále eh, bod 5. Konkurenceschopnost malých a středních podniků. Musíme se rozhodně na tento aspekt soustředit, protože Často to souvisí eh, třeba i s vzděláváním drobných podnikatelů, kteří potřebují určitou pomoc, tak, aby eh, malé a střední podniky se mohly dále rozvíjet a zapojovat do globalizace. Evropský, eh, Mezinárodní měnový fond říká, že um, velká část rozvoje probíhá za hranicemi uh, Evropy. To znamená, že v Evropě dochází ke stagnaci. Vnitřní trh není dostatečně perspektivní a musíme se připravit na konkurenci eh, těch zahraničních trhů. A na závěr bych chtěl říci, že tato strategie a snaha vytvářet nová pracovní místa je eh, zásadní, ale pouze se podaří, když budeme eh, poskytovat podnikům podporu. Děkuji, pan Rope. Děkuji vám, paní předsedkyně. Nejprve bych chtěl poděkovat kolegovi Novakovi za dobře připravené stanovisko které schrnuje ty nejdůležitější body. Podle mého názoru je tento dokument velmi důležitý a dovolte, abych i já k němu skromně přispěl. Mám určité eh, náměty nejen eh, týkající se zvyšování eh, zaměstnanosti. Myslím totiž, že bychom měli hovořit i o odstranění rozdílů mezi regiony. Ty rozdíly stále existují mezi členskými státy i uvnitř jednotlivých členských států a musím říci, že rozdíly existují i mezi jednotlivými regiony. Já se tedy domnívám, že bychom se na tuto otázku měli soustředit trochu více, abychom zajistili flexibilní využití pomoci a podpory. Podle mých zkušeností velké městské oblasti a rozvinuté regiony často získají více financování než ty regiony, Eh, které eh, mají vlastně nízkou kapacitu získávání investic a mají velké sociální problémy. Některé regiony dostávají eh, jenom 20 až 30 přestože jako méně rozvinuté regiony by spíše měly dostávat 50 až 70 podpory. Je třeba se soustředit na místní orgány, protože ty také mohou podpořit tvorbu nových pracovních míst. Při nejmenším eh, v mé zemi ústřední vláda schromažďuje poměrně velkou část příjmů, které jsou vytvořeny na místní úrovni. A pokud by se více nechávalo na té místní úrovni, pak by ty e, místní orgány mohly lépe zajišťovat rozvoj svého regionu. Často si lidé žádají o dávky, protože e, nemají na přežití. A pokud nechceme, aby se takto rozmáhal systém, kdy lidé žijí na dávkách, musíme také najít snažší přístup k pracovním místům pro mladé lidi a také pro migranty. A možná by bylo dobré, abychom takto ušetřené peníze potom eh, určili na jiné věci. Děkuji vám. A pan, poslední řečník, pan Van Nistelrooy. Děkuji vám. Děkuji také eh, kolegovi za stanovisko, je to dobrý základ. Možná pro regionální výbor by to mohlo být trochu soustředěnější. Eh, mám k tomu pár věcí. Když se podíváte na zprávu Evropské komise, tak eh, nikdy nebylo tak vysoké číslo malých a středních eh, podniků, které dostávaly pomoc. Například, když se podíváte do bodu 63, eh, tak se ukazuje, že práce na tom tematickém cíli skutečně funguje a možná bychom na to být hrdější a ukázat, že naše politiky a financování funguje. K bodu jedna bych eh, možná navrhl, abychom požádali komisi, eh, aby přišla s něčím, o čem už mluvilo EKR, to znamená, aby se nemluvilo jenom o kombinaci financování, ale aby se třeba zamysleli více nad tím, kde se používají vhodně granty, kde je lepší používat půjčky. Eh, to by určitě bylo pro malé a střední podniky užitečné. Máme třeba nástroj pro malé a střední podniky. Některé země to využívají, některé ne. A přitom je to silná věc. E, vlastně jsme to do toho nařízení předali schválně. A byl bych rád, aby k tomu také tady byl ve stanovisku komentář. Dále, regiony. Já si myslím, že regiony, pokud budou spolupracovat lépe se školstvím, s veřejnými orgány, s podniky, i s těmi většími, tak by to mohla být podpora rozvoje a tvorby pracovních míst i v malých a středních podnicích. To považuji za nezbytné. A moje poslední poznámka. Je dobré, že se tady zmiňují programy Kosmé, Horizont 2020 a Erasmus pro mladé podnikatele, že si zaslouží větší podporu, ale my bychom se tedy měli soustředit spíše na kompetence REGI, takže nevím, jestli tyto programy tam patří. Děkuji panu Fanislerovi a nyní eh, dám slovo zástupci komise DG Regio, paní Repel. Thank you very much for giving the floor. Děkuji. Děkuji za slovo. Já mohu říci, že opravdu už téměř nemám co dodat protože většinu těch věcí, které jsem si zde poznamenala, že jsem chtěla říct, si potom řekl eh, ten či onen člen vašeho výboru. Asi bych jenom zdůraznila potřebu mít eh, dobré administrativní a právní prostředí. To je obrovsky důležité pro malé a střední podniky. To zjednodušování neznamená pouze zjednodušování přístupu k penězům, což je samozřejmě důležité, jak víte, zjednodušování je velmi důležité pro komisi na naší agendě. Ale samozřejmě zjednodušování jde vlastně tady o celý kontext, o celé to prostředí. Tady vlastně eh, hovoříme o regionálním fondu a eh, sociálním fondu a o těch takzvaných ex ante eh, podmíněnostech. Takže tady vlastně máme eh, konkurenceschopnost podniků, urychlit to, zjednodušit na, eh, vlastně nastartování podniků a také umožňování rychlejšího udělování různých povolení a tak dále. Jinak eh, mezi regiony jsou samozřejmě velké rozdíly. Máme třeba hlavní města, která eh, tradičně eh, nabízejí samozřejmě lepší podmínky pro malé střední podniky než třeba venkovské oblasti. To musíme brát v potaz. A ještě k tomu, co říkal pan Fan eh, Nistelroj, když do toho chceme zapracovat ten diferencovaný přístup, to můžeme dosáhnout eh, prostřednictvím různých namírušitých programů na národní a regionální úrovni, spíše než eh, nějakým e, paušálním přístupem na evropské úrovni, jako třeba Horizont, které třeba jsou nastaveny pro ty, kteří jsou nejlepší, aby vyhráli a ne nutně pro ty, kteří ty peníze potřebují nejvíce. Na závěr bych řekla, že jsme se obrátili na členské státy i regiony, aby e, jasně se vyjádřili, čeho chtějí dosáhnout investicemi ze strukturálních fondů. My tomu říkáme vlastně takové stanovisko založené na výkonu a Tady je obrovsky důležité vytváření pracovních příležitostí a pokud tam ještě dodám nějaké prvky, tak e, tady e, vlastně v malých a středních podnicích je asi 350 tisíc pracovních e, příležitostí, tak, takže vidíte, že to je důležité pro tuto oblast. E, potom také OSVČ, možnosti, které vlastně vznikají díky různým startupům, které byly třeba nastaveny díky různým finančním nástrojům pokud si někdo stěžuje na přílišnou administrativu, to také může se stěžovat bankám více než daným regionálním úřadům. Také víme, že je velký zájem o zelená pracovní místa, zelené příležitosti a digitální startupy, což vlastně ukazuje už cestu do budoucnosti. Na závěr bych řekla, že jsem velmi ráda, že mm, výbor pro zaměstnanost se tomu věnuje protože třeba um, sociální fond podporuje různé podnikatelské dovednosti, uh, aktualizované znalosti a podobně. To je vlastně druhá část eh, těch produktivních investicí, které zase pochází z DG Regio, z eh, regionálního fondu. Děkuji mnohokrát. Pane Novakové, přejete si k tomu něco říci na závěr? Já se pokusím opravdu to udělat za 60 vteřin. Děkuji všem kolegům, kteří zareagovali na tuto zprávu. Dukazuje to, že ta zpráva je důležitá. Děkuji vám všem za kreativní a pozitivní eh, připomínky a já jsem otevřený eh, diskutovat eh, o jakýkoliv příspěvcích, které kolegové chtějí předložit. zejména co se týče právě toho ozeleňování, zjednodušování mm, a také co se týče otázky kohezní politiky, politiky soudržnosti po roce 2020, Pro mě bylo zajímavé eh, poslechnout si taky eh, názory na ty eh, velmi vzdálené oblasti, které potřebují eh, větší eh, vlastně pozornost, co se týče podpory malých a středních podniků. Také jsem si zaznamenal to, co říkal pan Van Nistelrooy a samozřejmě mm, úzce spolupracujeme s komisí, takže těším se na užitočné diskuse se všemi stínovými zpravody a všemi kolegy, kteří by chtěli přispět. Takže těším se na ty příspěvky. Děkuji. Děkuji mnohokrát. Připomínám, lhuta pro předkládání pozměňovacích návrhů je 4. dubna. Nyní pokračujeme dalším bodem. To je stanovisko výbor eh, pro dopravu se věnuje otázce zlepšení propojení a dopnosti doprav, dostupnosti dopravní struktury ve střední a východní Evropě. Vypadá to, že to je nedostatečně vyvinuté. Ta zpráva se bude věnovat Eh, všem typům dopravy, ať už eh, jsou to pozemní typy dopravy, mm, lodní, eh, letecká a další. Naším zpravodajem pro stanovisko výboru Regi je pan Zeller a on nám teď představí svůj návrh stanoviska. 21. března je lhůta pro předkládání pozměňovacích návrhů, takže budeme hlasovat v dubnu. Pane Zelere, slo- máte slovo. děkuji. Děkuji mnohokrát, paní eh, předsedkyně. Regionální vývoj není možný bez vývoje dopravy, protože to jde ruku v ruce. Doprava a logistika hrají obravskou roli v hospodářském vývoji moderních eh, průmyslových států. Řekněme, že tady vlastně máme asi 25 hrubého dopravního eh, produktu v každé, v každé zemi je realizováno prostřednictvím dopravy a eh, to samozřejmě eh, platí také pro regiony, které se chtějí účastnit hospodářského života ale je pro ně tedy obrovsky důležité napojení prostřednictvím dopravy na ostatní regiony. Také jde o to, že dopravní infrastruktura je potřeba eh, ji také rozvíjet eh, v, také v reakci na moderní vývoj. A eh, dneska tedy země střední a východní Evropy které vlastně přistoupily do EU v letech 2004-2007 a tím se začaly plně účastnit také evropského vnitřního trhu, ale nemohou se jej plně, nemohou plně využívat všech jeho možností, protože eh, třeba nejsou dostatečně propojeny s dalšími částmi tohoto trhu a právě proto má sloužit dopravní infrastruktura. Eh, tady se tady ukazuje, že v posledních letech eh, tyto státy kladly prioritu zejména na budování cest, cestovní infrastruktury, což je samozřejmě pochopitelné, protože to jde nejrychleji. Ovšem cíle Evropské unie jsou takové, podpořit zejména eh, typy dopravy, které jsou citlivé k životnímu prostředí. A eh, také samozřejmě eh, je pro nás důležité budování transevropských sítí, které jsou tedy citlivé k životnímu prostředí a nebo stále ozeleňovat tu dopravu i do budoucna. Takže samozřejmě ty typy dopravy, které eh, využívají spalování fosilních typů paliv, eh, od těch se teď snažíme ustupovat, tak abychom nezatěžovali příliš životní prostředí. Takže přecházíme, snažíme se přecházet více na železnici a také na lodní dopravu. Takže tady vlastně samozřejmě ale potřebujeme také napojení eh, mezi těmito typy dopravy. Tomuto tématu se samozřejmě bude věnovat zejména dopravní výbor, já jsem hned na začátku už říkal, že vývoj dopravy je důležité téma regionální dopravy a také to tak být musí eh, regionálního vývoje, pardon. A eh, proto máme také třeba strukturální fondy, které mají podporovat ehm, eh, regionální vývoj a vlastně jsou tedy relevantní i pro rozvoj dopravní infrastruktury. teď vlastně odhlížíme opravdu od ehm, budování cestovní infrastruktury, snažíme se zaměřit se více na ty eh, ekologičtější typy dopravy, ale také potom regionální napojení protože ve střední a východní Evropě máme různé eh, plány, co se týče napojení na koridory a sítě. Ty plány jsou hotové, ale eh, jak je to s realizací? Tam jsou opravdu velké deficity. Stále máme také velké deficity, co se týče přeshraniční dopravy. V roce 2015, to znamená v minulém roce, mezi Litvou a Polskou nejel jediný vlak. Nebo mezi eh, severovýchodním Polskem, tam vlastně nejvyšší rychlost eh, železniční dopravy je 30 km za hodinu eh, v tomto regionu tedy, protože prostě ta železniční infrastruktura tam neumožňuje větší rychlost. To nás přece nemůže nechat chladnými. Musíme také vyzývat členské státy k tomu, aby převzali zodpovědnost za budování eh, transevropských cest, transevropských propojení, zejména cest, tedy co se týče přeshraniční dopravy. Včera jsme také hovořili o rozvoji Eh, eh, příhraničních regionů a vlastně přeshraniční spolupráci a to samozřejmě k tomu patří. Eh, také se ukazuje, že dostupnost a přístup k dopravě je velmi dobrý, zejména v hlavních městech těchto zemí, ale jakmile se vzdálíme z hlavních měst, je to stále těžší a těžší, aby se lidé dostávali k různým typům dopravy. A stejně tak těžké je pro dané regiony se potom účastnit také hospodářského života eh, dané země a samozřejmě celého regionu proto je také důležité, když teď máme vlastně nové eh, eh, finanční období, tak musíme mít eh, na paměti, že se to vlastně musí zapojit i do té předběžné podmíněnosti. Vlastně je to potřeba jasně napojit na plánování dopravních investic v členských zemích. Ale nemůže to být jenom o penězích, protože máme Eh, různé možnosti, jak získat finanční prostředky. Eh, jsou to tedy strukturální fondy, eh, potom ta Connecting Europe Facility, členské státy 2004 a 2007, které tedy vstoupily do Evropské unie v těchto letech, tak mají k dispozici 10 miliard eur. Potom Horizont 2020 je také k dispozici Stejně tak máme také eh, Evropský fond pro strategické investice, eh, tedy ten takzvaný Junckerův plán, eh, Evropská investiční banka, Evropská banka pro rozvoj a obnovu. Ty všechny mohou tedy poskytnout finanční prostředky, takže to není opravdu jenom problém peněz. Ono tady jde vůbec o politickou vůli členských států spolupracovat, zejména tam, kde máme ty takzvaná slabá místa, ty bottlenecks. E, k tomu také samozřejmě patří i přizpůsobování norem, e, kde členské státy musí spolupracovat. Vlastně i proto poskytuje regionální politika nástroje. Máme makroregiony, které se nabízí jako platforma pro takovou toho spolupráci, zejména tedy co se týče střední a východní Evropy. Potom máme také Eh, strategii pro Dunaj a po Baltí. A co se týče přeshraniční spolupráce, a zejména tedy dopravní napojení těch eh, pohraničních regionů, tak tady máme eh, právní nástroj toho evropského seskupení pro teritoriální spolupráci. A potom, co se týče třeba navyšování správních kapacit, tady vlastně samozřejmě jde také o plánovací kapacity, to všechno je možné prostřednictvím evropských fondů. Takže o penězích to není, ne, nebo přinejmenším pouze o penězích to není, tady jde i o politickou vůli a spolupráci. A nové zaměření eh, také dopravců, eh, kteří vlastně musí integrovat nové cíle eh, strategii 2020. E tady opravdu nejde jenom o budování pozemní dopravy. Eh, musíme tedy eh, podporovat i jiné typy dopravy, zejména tedy železnici, ale také lodní dopravu. Eh, co se týče tedy samozřejmě lodní dopravy na řekách a také po moři. Pak tady máme samozřejmě eh, eh, nutnost vytvářet intermodální eh, propojení, tak aby samozřejmě i lodi byly napojeny na potom vlaky a vlastně potom vlaky na cestovní dopravu a tak dále. A tak dále. Potom musíme zapomínat také na leteckou dopravu. Ale jak říkám, máme finanční prostředky, které jsou k dispozici z nejrůznějších fondů. A já tedy doufám, že členské státy se teď zhostí této úlohy a e, to také proto, že to pomůže při nejmenším jim samotným a e, lidem, kteří žijí v jejich regionech. Pomůžou jim k lepšímu přístupu na vnitřní trh a vůbec lepší propojení ke zbytku Evropské unie. Takže takové byly tedy na úvod moje návrhy. Těším se na diskuzi a mm, také se těším na případné pozměňovací návrhy kolegů. Doufám, že tedy se potom dopracujeme k dobrému stanovisku, které předáme dopravnímu výboru. Děkuji. Thank you, thank you very much. Mm, ano, děkujeme. Nyní začínáme s novými zpravodaji. Nejprve paní Smolková. Thank you, because haven't uh, Slovak language. Děkuji, protože zde nemáme tlumočení do slovenšt- se slovenštiny do angličtiny. Tak já budu hovořit česky, aby tedy se tlumočilo z češtiny do angličtiny. Spravodaj velmi e, vystižně popsal problémy e, dostupnosti dopravní infrastruktury ve střední a východní e, Evropě a jak uvedl ve svém stanovisku, dopravní infrastruktury ve střední a východní Evropě jsou to, jsou to, jsou to, jsou to, jsou to zejména strukturální fondy, které hrají důležitou úlohu. Oceňují jeho pátý bod, kde uvádí eh, zejména eh, Evropské územní spolupráce, Interreg a zejména Evropská zeskupení pro územní spolupráce, posunění přeshraniční dopravy a také oceňují, že eh, neopomněl strategie pro Dunaj a Baltské moře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 nebo s ostatními regiony v EU. Investice do dopravní infrastruktury budou bez pochyby stimulovat hospodářský růst, podporovat obchod a tvorbu bohatství. Bez účinné sítě v odlehlejších e, a geologicky izolovaných oblastech občané odřízneme od služeb a pracovních míst. Z toho vyplývá, že investice do lepší připojení a dostupnosti dopravní infrastruktury pomůže rozvoji eh, v nejméně rozvinutých regionů a podpoří stírat eh, eh, regionální rozdíly. Vzhledem k tomu, že pocházím ze země ve střední Evropě a pracovně hodně využívám různé druhy dopravy, z vlastnej skúsenosti mohu, mohu říci, že silnice spojujúci střední a východní Európy sú skutočne vadní. To platí pro všechny druhy dopravy. I přes skutočnosť, že letec, letecká doprava není v současné době prioritou v rámci sítě dopravní infrastruktury, v budoucnosti budem, budeme se muset na ní soustředit Právě naopak, vodní doprava by měla získat větší podporu od členských států, protože právě kombinace tohoto druhu dopravy so železniční může účinně zmírnit přitěžení silniční dopravy, ale taky propojení východu se západem. To by se mělo také myslet na zlepšení splavnosti koridoru Rin-Dunaj, jakož i na zlepšení vazeb mezi železniční a vodní dopravou. Pokud jde o jiné druhy dopravy, především silniční a železniční, tu bych rada zvýraznila zejména potřebu větší mezinárodní spolupráce. Národní vlády by měly spolupracovat již přípravné fázi projektu, aby se předešlo nedorozuměním ohledně klíčových e, bodů, klíčových spojení přes hranice. Mám toho ještě několik, ale na závěr po, e, jenom, e, keďže když je translate, předložím amendmenty a jste stanovené lhúte a budu se těšit na ďalší e, další spolupráci s, s ostatními členmi a naším sekretariatem. Děkuji. Pán Polčák, bylo to dobře. <laughs> Thank you. Thank you very much, Mr. Velice děkujeme. Nyní pan Jakovčič. Máte slovo, prosím. Děkuji za slovo, paní předsedkyně. Děkuji. Já už k tomu nemám příliš co dodat protože všechno už jste velice dobře zaznělo. Chtěl bych ještě zdůraznit železnice, když mluvíme o dopravě. Dále no, bych chtěl ještě potrhnout, jak důležité je financovat právě přeshraniční projekty, které existují v zemích, o kterých hovoříme. Mm, nikoli pouze mm, ty projekty, které spadají pod eh, transevropské, evropské, transevropské dopravní sítě. Je třeba rovněž propojovat země z toho důvodu, aby mohlo volně proudit eh, zboží, ale i lidé a komunikace nebo informace. Mm, také můžeme zmínit eh, cestovní, navýšené, navýšené cestování během turistických sezon. Máme zde Rakousko, Slovinsko, Chorvatsko, Itálie, Maďarsko. To jsou země, kterých se to týká. No a nakonec bych chtěl ještě dodat, že bych chtěl požádat pana Celera, aby kromě toho, že tam zmiňuje Podunají a Pobaltí, aby tam ještě zmínil eh, Jonsko-Jaderský Jonsko makroregion. Protože tam eh, spadají i ehm, země, které už jsou v těch dvou předchozích, ale ještě by to tam tedy mělo být zahleděno. Děkuji. Děkuji nyní pan Klusovský, říká paní předsedkyně. Děkuji pa... Dě... poslovi Celerovi za bardzo dobré. Děkuji panu Celerovi za velmi dobré stanovisko. Já cítím, že má opravdu pochopení pro problémy eh, infrastruktury ve střední a východní Evropě. Takže eh, nepochybuji, že strukturální investiční fondy mohou přispět k budování této infrastruktury. Ehm, respektive už k tomu i přispěli a díky tomu také e, tyto členské země se mohou lépe účastnit vlastně, e, či napojit se na logistickou mapu Evropské unie. E, tady jde také samozřejmě o flexibilní využívání všech dostupných prostředků z Fondu soudržnosti prostřednictvím Connecting Europe Facility, Junckerova plánu a také využití Evropské investiční banky a Evropské banky pro obnovu a rozvoj já si trošku dělám starosti s jednou věcí, a sice, že ta, eh, vlastně, když se podíváme na tu mapu těch eh, evropských sítí, tak pořád tam máme poměrně špatný stav infrastruktury a chybějící eh, vlastně propojení zejména na východě Evropy. To má samozřejmě potom i dopad na hospodářský vývoj v těchto částech Evropy. I přes velké zlepšení infrastruktury pořád ještě tady máme propast mezi investicemi eh, v, v západní a eh, východní Evropě a vlastně až do roku 2020 bude tenhle, tahle ta propast asi 70 Eh, jinak jsme tady hovořili vlastně zase o té dichotomii eh, eh, železniční a <clears throat> cestovní dopravy. Na to nesmíme právě zapomínat v těch nových investicích. Už tady také zaznělo, že lepší dopravní dostupnost zlepšuje také šance na hospodářský růst. Já děkuji zpravodaji za to, že zdůraznil Eh, lodní dopravu jako důležitý prvek eh, dopravy, která je stále nedostatečně využívána. Eh, řeky jako je Labe, Danoj, Dunaj zůstají stále nedostatečně využívány, zejména tedy co se týče propojení severu s jihem Eh, takže nabízí se vybudovat eh, také jakousi síť eh, pro vodní dopravu, které, která potom samozřejmě uvolní také problémy cestovní dopravy, pozemní dopravy já pocházím z oblasti, kde vlastně se střetává Polsko, Německo a Česká republika a já doufám, že s kolegy z těchto dvou eh, zemí budeme vlastně se tomuto tématu věnovat. Například propojení eh, Labe, Danuje a Odry, to může být velká šance pro Evropy. Takže eh, děkuji panu Celerovi za velmi dobrou, dobrý návrh. Děkuji. Mr. Škrlec. Děkuji nyní pan Škrlec, prosím. Já vás poprosím o stručnost protože už nemáme příliš času. Dobře, děkuji, pokusím se být stručný. Budu hovořit chorvatsky. Chtěl bych poděkovat kolegu panu Celerovi za přípravu tohoto stanoviska. Myslím si, že e, na toto téma se stále soustavně soustředím, protože jsem i ve výboru pro dopravu a cestovní ruch. Myslím si, že to je takový dobrý výchozí bod pro další diskuse. Jsem rád, že kolega hovoří o tom, že by měly být podporovány synergie mezi jednotlivými fondy, které jsou k dispozici členským státům, aby se z těch fondů mohly čerpat finance efektivně na různé projekty, anebo také, aby to byly projekty, které mají propojovat infrastrukturu zemí tohoto regionu. Rovněž chci říci, že jsem rád, že máme, že by bylo dobré, abyste byly stejné normy v celém tom regionu pro propojenosti, protože zatím ta propojení mají e, četné nedostatky. Chtěl bych e, také upozornit na multimodální dopravu. Potřebujeme k ní lepší propojení a to už e, víme poměrně dlouho. Právě makroregionální přístup je jednou z nejlepších metod, jak lépe propojit regiony v Evropské unii. Také se domnívám, že bychom tam měli přidat zmínku o jonsko-jaderské strategii a také i o tom e, strategii pro region Alp. Myslím si, že je důležité připravovat hlavní plány pro dopravu, aby také došlo k dobrému propojení s plány transevropských evropských sítí. Jak je to s těmi hlavními plány pro dopravu? Generální ředitelství Regio říká, že ta eh, původní část, nebo ta první část toho hlavního plánu pro dopravu už byla splněna, ale vlastně není tam žádná, žádný přeskum, také se hovořilo o hlavním plánu pro dopravu pro Rumunsko. Generální ředitelství Regio a tento výbor musí jasně říci, jak využíváme evropské fondy a prostředky. Musí to být v souladu s našimi plány. Také jsme řekli, že chceme snižovat emise o 60 ale hlavní nástroj jak to učinit, je využívání strukturálních a investičních fondů. A používají se tyto fondy za tímto účelem? Já myslím, že ne. Také je důležité ještě posoudit partnerské dohody, zejména v zemích eh, střední a východní Evropy, protože zjistíme, že 50 prostředků jde nakonec na výstavbu silnic a to přece nemůže přispět ke snížení emisí. Je to tak v Rumunsku, v Litvě, v Lotyšsku, v Bulharsku, v Chorvatsku. Tam se, nedostatečně, tam se neinvestuje dostatečně do železnic. Musíme se rovněž podívat na trh eh, v těchto oblastech. A rád bych od zpravodaje slyšel, eh, jak eh, nám vysvětlí druhý odstavec, mm, kde hovoří o Junkrově plánu a o způsobu, jak se mají využívat jeho prostředky. Nechceme financovat eh, vlaky, které budou poloprázdné. My chceme, aby v těch vlacích jezdili cestující. A také musíme brát v úvahu i to, jaké to všechno bude mít dopady na eh, životní prostředí a na udržitelný rozvoj. Je důležité, aby tam byli soukromí i veřejní aktéři. Nakonec se třeba ještě zmínit, že když mluvíme o odvětví, kde se, příliš nevyuž- kde se nepříliš dobře využívají fondy soudržnosti a kde existuje korupce, tak je na místě hovořit i o tom, že fondy musí být využívány transparentně. Děkuji. Thank you very much, Ms. Děkuji. Nyní paní Damato, prosím. Prosím o stručnost. L'opinione del collega mi sembra un ottimo lavoro, soprattutto quando... Děkuji, <clears throat> paní předsedkyně. Myslím si, že to je eh, velice zásadní práce, zejména v rámci analýzy ex ante, která se provádí u dopravní infrastruktury je třeba tady poukázat na důležité aspekty týkající se například eh, zprávy fondů. Měli bychom vyzvat státy střední a východní Evropy, aby zajistili vysoký stupeň kontroly a transparentnosti při používání fondů. Je třeba, aby informace týkající se přidělování zdrojů byly veřejné. Bylo by také vhodné vypracovat opatření, která umožní urychlit a zefektivnit zprávu prostředků, tak aby se zamezilo přílišné administrativní zátěži. Mám tady trochu eh, otazník, když se hovoří o zdrojích EIB a dalším eh, fondech. Eh, jedná se někdy o vysoce rizikové investice a mohlo by to potom být problematické pro územní subjekty myslím, že je třeba je chránit. Dále je třeba si uvědomit, jaké jsou rozdíly v infrastruktuře na EU. Bylo by dobré, aby vznikla nějaká eh, skutečná strategie, která se zaměří na různé dopravní infrastruktury. Potřebujeme udržitelná opatření, udržitelná ekologicky, sociálně. Je třeba zavádět infrastruktury s nízkými logistickými náklady, protože tak podpoříme hospodářský rozvoj regionu. Děkuji. Děkuji vám. Mám tady ještě tři další řečníky na seznamu a prosím, aby byli opravdu velmi struční jedna minuta. A nejprve pan Bakovič, máte jednu minutku. Děkuji vám. Chtěl bych poblahopřát panu Celerovi k vynikajícímu stanovisku. Myslím, že se mu skutečně podařilo zaměřit na podstatu problému ve střední a východní Evropě. V zemích, které se staly členy eh, v letech 2004 až 2007 Mnoho zemí budovalo silniční síť, ale jsou velké nedostatky v železniční a námořní dopravě. Neexistuje dostatek spojení. Je třeba eh, propojit čtyři přístavy v Chorvatsku, Slovinsku a Itálii. Také je třeba vybudovat kvalitní železniční koridory, abychom mohli podporovat volný pohyb zboží mezi těmito zeměmi. Dopravní politika souvisí s politikou rozvoje. To bych chtěl zdůraznit. A když budeme mít kvalitní dopravní politiku, podporujeme i další hospodářskou činnost důležitou pro rozvoj programu. Takže ještě jednou gratuluji ke zprávě. E, chciałem bardzo serdecznie podziękować e, panu e, posłowi Zellerowi za świetne. Dziękuję jeszcze jedno mnohokrát děkuji panu Zellerowi za skvělou práci. Já si myslím, že téma jsme projednali opravdu důkladně. Já naprosto souhlasím s kolegou Celerem. Aby se, se střední Evropy eh, stala eh, plnohodnotná součást vnitřního trhu, musíme zapracovat právě na napojení eh, této části Evropy na zbytek Evropy. A tady jde tedy o napojení dopravní. nemůžu hovořit o e, různých otázkách e, tedy e, přeshraniční spolupráce, která je velmi důležitá pro vzdálené periferní oblasti. Ještě bych něco řekl k místním cestám. Nikdy bych neřekl, že jenom proto, že se vybudovává nějaká nová cesta, vznikají nová pracovní, eh, nové eh, pracovní příležitosti, ale my jsme teď právě hovořili o malých a středních podnicích. Kromě strukturálních fondů očekávají také napojení na lépe vyvinuté, hospodářsky vyvinuté regiony. To je taky důležité vlastně pro ty malé střední podniky. A mm, také vlastně musíme klást důraz na to, že e, tyto země nejsou napoleny e, vlastně jenom e, na, na, nějaké, na západní Evropu, ale vlastně i mezi sebou, například třeba ta Via Carpatia, o které se často hovoří. Děkuji mnohokrát, nyní pan Polčák paní předsedkyně, kdybych měl více času, tak bych poděkoval panu Zellerovi za vynikající zprávu i paní Smolkové za výbornou češtinu. Nicméně k věci. Já osobně eh, bych chtěl vyzdvihnout význam té vodní dopravy, jak o ní hovořil i pan poslanec Klosovský. Je dobře, že o ní hovoří návrh zprávy v bodě pět. A pokud jde o propojení řek Dunaj, Odra, Labe, to si myslím, že skutečně se nabízí. Eh, dokonce v České republice a myslím, že i v těch ostatních státech je ta trasa těch, toho propojení územně hájena a myslím si, že se bude muset brzy Evropa a samozřejmě i ty členské státy rozhodnout, zda tu trasu budou nadále hájit anebo zda se teda v tom území budou moci realizovat i případně jiné projekty. Jsem rád tedy, že návrh zprávy o vodní dopravě a o její důležitosti hovoří. A je důležité i vzpomenout právě ten přeshraniční aspekt. Myslím, že pan Zeller to výborně vystihl ve svém vystoupení. A já si myslím, že by bylo dobré eh, do toho návrhu stanoviska dát eh, výzvu právě členským státům, aby výstavbu infrastruktury dělali co s největším urychlením. Děkuji. Thank you, thank you very much, Mr. Buddha, half of minute. Děkuji, pan Buda, na půl minutu. Ano, děkuji velice stručně, paní předsedkyně. Já jsem ze země, která má problémy se silniční infrastrukturou. Je to jedná se tady o Rumunsko. A chtěl bych toto tady zmínit. Ano, skutečně potřebujeme politickou vůli, potřebujeme také eh, finanční zdroje a také je třeba někdy najít vhodné postupy. Někdy nestačí eh, ta politická vůle, potřebuje se také zjednodušit postupy. Někdy prostě kvůli složitým postupům jsou finanční zdroje nedostupné. Děkuji, děkuji, říká předsedkyně. A nyní prosím zástupce Evropské komise a také jej prosím o stručnost, pan Line. Ano, děkuji. Budu se snažit být stručný, protože vlastně už asi všechno tady zaznělo eh, v návrhu stanoviska a potom v jednotlivých příspěvcích. Možná dvě věci bych chtěl eh, zmínit, potřebujeme skutečně eh, takové nástroje, které prioritizují investici do dopravy. Je třeba eh, najít vhodné dopravní cesty a lépe propojit jednotlivé eh, typy dopravy. V prvním odstavci stanoviska se toto zmiňuje, zmiňuje se vlastně ta předběžná podmíněnost a potřeba vytvářet eh, hlavní plány pro dopravy. To souvisí také s cílem 7. Potom eh, vyplnulo z diskuze, a to je také důležitá věc, to je potřeba přeshraniční spolupráce protože chceme-li budovat eh, dopravní systém, musí zajistit dobrá dopravní propojení v kontinentu. Eh, ty nástroje jsou k dispozici. V politice jsou, máme politiku soudržnosti, Interreg, makroregionální strategie, Máme také dopravní politiku EU, eh, e která jejíž součástí jsou fóra, kde mohou členské státy spolupracovat. Je třeba skutečně co nejlépe a proaktivně využívat ty nástroje, které jsou k dispozici. Nejedná se jenom o peníze, ale také třeba o různé platformy pro výměnu zkušeností a ty by se měly využívat. Děkuji. Děkuji mnohokrát a nyní pan eh, Celer, prosím o stručný závěr. Já se pokusím Eh, mnohokrát děkuji všem kolegům za to, že v zásadě souhlasí s mými návrhy a také eh, za všechny ty dodatečné návrhy a připomínky, eh, které bych ještě měl zapracovat. Možná bych řekl dvě věci. Tady zazněla připomínka k odstavci 2. Ono už je to takové trošku překlauzulované. My jsme se tady vlastně snažili, že zahraniční investoři, zejména čínští investoři, mají určitou vlastně svoji vlastní strategii e, e, v jejímž e, rámci chtějí tedy vytvářet také infrastrukturu a to vlastně se tady musí tedy dát do jakého se zápisu, protokolovat a musíme opravdu dávat pozor na to, aby všechny členské státy, které o to mají zájem, eh, se držely tedy samozřejmě eh, eh, evropských nařízení v tomto ohledu. Také si myslím, že je ostuda, že v vlastně propojení třeba Berlína a mého města Opl je zajištěno vlakem. Já si myslím, že to je šílené. Také byla občanská iniciativa Eh, eh, eh, nejmenším tedy pro období, kdy Vroclav je městem kultury, aby vlastně se tady něco v této oblasti stalo. My už máme vlastně jakousi smlouvu mezi Polskem a Německem, abychom měli přeshraniční železniční dopravu, abychom tedy měli tohleto propojení. Musí se na tom ale ještě pracovat více. Samozřejmě potom také eh, se musí pracovat i na jiných eh, eh, částech, jako třeba napojení po Baltí a dalších. Tak ještě jednou vám všem mnohokrát děkuji. Děkuji také kolegům mm, z generálního ředitelství Regia mm, kteří vždycky poskytovali velmi kvalitní informace. Také děkuji sekretariátu a teď se dáme do práce, ať eh, opravdu eh, dáme dobré stanovisko dopravnímu výboru. Thank you, thank you very much. Just... Děkuji. Jenom připomínám lhůtu pro předkládání pozměňovacích návrhů. Je to 21. března. A teď pokračujeme dál. Máme tady další stanovisko. Víte, že e, máme e, ještě hlasování. E, to bude ale dnes krátké, takže máme ještě půl hodiny na diskusi o dalším stanovisku. Výbor pro průmysl, výzkum a energetiku má zprávu z vlastní iniciativy ke sdělení komise o pokroku v oblasti obnovitelné energie v EU, tak aby se splnily cíle pro rok 2020. Dnes náš navrhovatel, pan Omarže, bude prezentovat návrh stanoviska. Navrhuji lhůtu k předkládání pozměňovacích návrhů 21. března v pondělí ve 12 hodin. A Dám slovo panu Omarže, aby mohl prezentovat návrh stanoviska, potom dám slovo stínovým zpravodajům, a obávám se, že asi nebudeme mít čas na další příspěvky. Takže, pane Omarže, máte slovo. Vážená paní předsedkyně, děkuji. Ano, jak jste říkala, eh, toto stanovisko budeme předávat výboru ITRE a týká se pokroku v oblasti obnovitelné energie a navazuje na eh, hodnocení v polovině období, které provedla Evropská komise a v návaznosti tedy na směrnici v roce 2000, z roku 2009. Tato směrnice z roku 2009 stanoví obecné cíle pro Evropskou unii a také stanoví cíle pro jednotlivé členské státy. Pro EU je to 20 eh, podílu obnovitelných energií a 10 Eh, v oblasti dopravy. Evropská komise tedy provádí hodnocení, hodnocení eh, vyznívá spíše pozitivně, pokud jde o ty cíle, tak my bychom měli přece jen, a to chci zdůraznit, eh, poukázat na velice nesmělý pokrok v oblasti dopravy. Je tam tedy cíl 10%, který je stanoven na rok 2020 a teď jsme na úrovni 5,4 v roce 2013 a jediný členský stát dosáhl toho cíle vytyčeného Evropskou komisí a směrnicí z roku 2009. Tato diskuse eh, přichází krátce po eh, konferenci COP21 v Paříži. Při této konferenci zúčastněných stran byla znovu potvrzena velice důležitá úloha měst, regionů a územních společenství, pokud jde o jejich podíl na cíli bojovat s klimatickou změnou a přecházet k čisté společnosti, která bude jenom málo produkovat emise CO2. A to, myslím, zdůrazňuje i odpovědnost našeho výboru REGI eh, při plnění těchto cílů. My jsme ani nečekali na tu konferenci zúčastněných stran, protože už při posledním jednání o fondech soudržnosti jsme vlastně už tehdy zapracovali tyto cíle do našeho nařízení. Pro Evropského fondu regionálního rozvoje, 20 prostředků pro nejrozvinutější regiony, 15 pro přechodové regiony, 12 pro nejméně rozvinuté re, regiony. A tyto prostředky tedy musí podpa, podpořit čtvrtý tematický cíl, a to znamená přechod ke společenství s nízkou eh, emisí uhlíku. Proto si domnívám, že je důležité pro náš výbor REGI zaměřit se na očekávaný příspěvek strukturálních fondů k plnění cíle této směrnice a musíme tedy toto eh, zkoumat eh, tak, aniž bychom zasahovali do pravomocí příslušného výboru. Víte, že stanovisko je vždycky eh, krátké a museli jsme tedy se snažit skutečně o stručnost. Nicméně eh, očekávám od kolegů případné doplnění, které mi můžete poslat do té eh, lhůty nebo před dalším jednáním, tak abych to mohl do stanoviska zapracovat. Snažil jsem se tedy o stručnost a proto jsem chtěl poukázat na dvě hlavní věci. Za prvé, vyjádřit politování nad tím, že rozvoj produkce elektřiny v evropských strukturálních a investičních fondech se dostal z 1,1 v období 2007 až 2013 pouze na 1,4 v období 2014-2020, i když, jak víte, toto období ještě není u konce. Za druhé, a to je druhá poznámka, kvůli eh, dosti negativnímu hodnocení, které komise provádí u rozvoje obnovitelných energií v oblasti dopravy, jsem chtěl v tomto stanovisku podpořit evropské regiony v tom smyslu, že by se měli snažit přecházet k čistější dopravě. Chceme je vyvíjet, eh, vyzývat, aby eh, byli ambicioznější, aby měli větší představivost a aby třeba podporovali elektrická vozidla. Dále ve stanovisku mám dva návrhy. Za prvé vyzývám komisi a radu, aby do městské agendy, která se připravuje, zapracovali soubor cílů směrnice o obnovitelných zdrojích. Jak víme, a už jsem to říkal úvodem, eh, města v tom mohou sehrát eh, velkou úlohu. A druhá poznámka, nebo druhý návrh, vyzývám komisi, aby stanovila flexibilní cíle pro všechny evropské regiony v rámci budoucí směrnice, která nahradí eh, směrnici, která se tady vlastně hodnotí v polovině období. Jak jsem říkal, regiony a města by měly v tom sehrávat eh, prvořadou úlohu. Konečně, pro nejvzdálenější regiony tropické regiony a ostrovní regiony, bychom si mohli stanovit eh, mnohem ambicioznější cíl než cíl, jaký byl stanoven dosud, a sice eh, by eh, cílem mohla být energetická soběstačnost, což by bylo pro tyto regiony velmi prospěšné. Děkuji a budu se těšit na příspěvky kolegů, abychom mohli dospět k zajímavému kompromisu. Děkuji. Nyní zahájíme rozpravu. Bude to nejprve se rozprava mezi stínovými zpravodaji. Paní, pan Spiraky, poprosím vás, abyste mluvili maximálně dvě minuty. Paní Spiraky, děkuji. Toto stanovisko je velice kvalitní. Chtěla bych poděkovat zpravodaji. Dovolte mi také několik pozměňovacích návrhů, které hodlám předložit do 21. března. Za prvé, chci říci, že jsem se setkala s panem Benstem, který je stínovým zpravodajem za EPP. Mm, mluvili jsme o tomto tématu. A já bych chtěla říci následující. Za prvé, musíme využít doplňkovost mezi strukturálními fondy a mezi fondy EFSI. Toto bych ráda nastolila jako téma. Prosím, vemte to v úvahu. Také bych se chtěla zeptat na podrobnější informace, které se týkají odstavce 8 a 9. Jaký druh cílů chceme navrhovat? Eh, mm, pokud to, mají, to, pokud to mají být povinné cíle, tak budeme chtít eh, nějaký časový harmonogram. Mm. To je z mé strany zatím vše. Já vám pošlu své pozměňovací návrhy do příštího pondělka. Děkuji. Nyní paní Rodriguez, eh, která zastupuje stínového zpravodaje pana Počinára. Vážená paní předsedkyně, vážení kolegové, stínový zpravodaj pan Bostináro se omlouvá, že dnes nemůže být přítomen, je na misi, zastupuje tam skupinu SAD a požádal mě, abych ho dnes zastoupila. Přečtu jeho stanovisko a komentáře. Pan Postenáro děkuje panu zpravodajovi za tu odvedenou práci, která představuje dobrý výchozí bod. Zpráva o obnovitelných zdrojích energie, kterou připravila komise, nám ukazuje určité pozitivní trendy. Nicméně, pokud, 20, pokud eh, celkově ten trend je pozitivní na úrovni Evropy, tak jsou některé členské státy, které musí ještě na tom hodně zapracovat, aby ty cíle splňovaly. Pak jsou zase některé členské státy, které e, dobře nastartovaly to své úsilí, ale vypadá to, že teď už to, v tom trošku polevili a je zapotřebí, aby se vrátili k té práci. Pokud se podíváme na to, jaké máme cíle obnovitelných zdrojů v dopravě, tak vidíme, že situace je ještě komplikovaná. Musíme proto žádat o lepší, o více výsledků. Pan Bostináro se domnívá, že toto stanovisko musí klást důraz na příležitosti, které přenáší strukturální a investiční fondy právě v oblasti obnovitelných zdrojů energie. Také je zapotřebí lepší spolupráce mezinárodní a regionální úrovni, aby koordinovali své akce a aby také dokázali vytěžit eh, co nejvíce z různých eh, specifických rysů, které tyto regiony mají. Také je důležité vyměňovat si osvědčené postupy a více využívat různé mechanismy spolupráce, které eh, nabízí směrnice o obnovitelných zdrojích energie, aby všechny členské státy a regiony dokázaly plně využít svůj potenciál. Evropský fond pro strategické investice by měl a bude hrát hlavní roli v této oblasti. Pan Bostinaro se domnívá, že by ještě bylo třeba zdůraznit, že v tom stávajícím programovacím období se klade důraz na investice do nízkouhlíkové ekonomiky. Tento, objekt, tento cíl je eh, také podporován i s Fondem soudržnosti a Fondem pro rozvoj regionu. Pan Bostenáro by ještě chtěl zdůraznit i společná ustanovení Evropského fondu pro regionální rozvoj a e, z Fondu soudržnosti, který umožňuje čerpat prostředky na e, využívání obnovitelných zdrojů energie třeba i pro soukromé firmy nebo pro soukromé domy nebo pro dálkové vytápění je očividné, že všechny nástroje, které nabízí strukturální fondy a EFSI, mohou posílit eh, tuto oblast ve všech členských státech a v regionech a že by měly být plně využity. Mohou, použ- mohou využít nebo mohou dosáhnout eh, cílů směrnice o obnovitelných zdrojích energie, ale mohou být také i dobrým základem i pro budoucí rámec mm, na ochranu klimatu, kde máme cíle, které se týkají určitého procenta obnovitelných zdrojů energie. Pan Botinal předloží pozměňovací návrhy, které budou v souladu s tím, co jsem zde dnes přednesla a těší se na další spolupráci s pravodajem. Děkujeme nyní pan Nuer dvě minuty. Děkuji paní předsedkyně, děkuji také panu zpravodaji Omaržimu Skupina EKR samozřejmě souhlasí s tím, že místní a regionální orgány mají velkou roli v tom, jak bojovat se změnou klimatu, zejména tím, že budou eh, usilovat o snižování těch příčin. Eh, je pravda, že Eh, fondy ESI k tomu mohou také možná dobře přispět, ale my se domníváme, že místní a regionální orgány si musí stanovit své vlastní priority, které jsou v souladu s místními, národními i regionálními potřebami. My bychom měli podporovat, právě my, náš výbor speciálně by měl podporovat tu místní úroveň samozprávu a měli bychom také brát v úvahu jejich autonomii a flexibilitu. Proto mám určité pochyby o tom, kde zpravodaj v desátém odstavci volá potom, aby byly stanoveny cíle pro regiony a také e, zrovna ve chvíli, kdy se snažíme snížit administrativní zátěž na místní a regionální samozprávu. Takže opět se zde vlastně jedná o určitou centralizaci. Když bude probíhat e, navíc e, ještě tedy Eh, debata o členství v Evropské unii. Takže já si myslím, že právě třeba ty povinné Prahy jsou určitou červenou um, linií. My si myslíme, že členské státy by se sami měly rozhodnout pro svůj mix a um, má, pak, pak zde máme cíle do roku 2030, eh, které stanovila rady. Tam už jsou určité cíle, nicméně jsou tam ještě flexibility pro jednotlivé Eh, možnosti členských států. Dále, pak je tam eh, cíl 20% směrnice o eh, obnovitelných zdrojích energie, to určitě navýšilo počet takových projektů, které s tím souvisí. Nicméně, zatímco ty malé, drobné projekty mohou také mít svou, svůj přínos, pokud také budou mít financování a budou moci být napojeny na tu energetickou síť, tak potom ty velké projekty často zůstávají takové dost kontroverzní. Takže my, my bychom měli podporovat tyto projekty, ale nemělo by to mm, omezovat. Měli bychom se také zamyslet i třeba nad jadernou energetikou nebo uh, fuzí. Také bychom měli, zamysl- měli bychom se zamýšlet nad tím, že u uh, těchto nových energetických zdrojů je také třeba problém s intermitencí, uh, Zatímco vítám, že program Horizon 2020 bude podporovat výzkum a inovace v obnovitelné zdroje energie, inteligentní sítě, inteligentní města, tak je zásadní, aby se dobře také investovalo i do plynu a do jaderné energetiky protože obnovitelné zdroje energie zatím ještě neplní ty své cíle. Můžeme se podívat, že třeba Německo se odklonilo od jaderné energie, ale nakonec se teď vlastně musí obracet na Francii. Takže naše pozměňovací návrhy budou eh, v tomto smyslu a také se eh, těším i na podporu eh, od ostatních politických skupin. Děkuji a nyní za skupinu ALDE pan Jakovčič. 20 sekundi. Prvo, ovaj, razočarali jsme, že? Děkuji. Jsme zklamáni tím, že členské státy nevyužívají všechny eh, možnosti fondu ERDF. Tak eh, dokud máme peníze v tomto, prostřed, v tomto fondu, nepotřebujeme vytvářet další fondy. Také bych rád zdůraznil význam biomasy na místní a regionální úrovni. Rádi bychom tam teda eh, měli zmínku o biomase a ještě zdůrazňuji význam elektrifikace dopravy. To je vše. Děkuji. Děkuji mnohokrát za stručnost. Pan Rope, stínový zpravodaj, prosím maximálně dvě minuty. Eh, ano, budu stručný. Děkuji panu Omarjimu, eh, jeho stanovisko je velmi dobré zmiňuje všechny důležité oblasti, které eh, vyžadují naši pozornost. Tato zpráva je důležitá pro regiony, je důležitá pro rozvoj, odstraňování propastí mezi regiony, rozdílu mezi regiony a také zabraňuje odlivu lidí z některých regionů. Eh, kromě toho víme, že eh, Evropa eh, získává eh, asi 3 energie z eh, třetích zemí, to je asi 400 miliard eur ročně. My bychom to mohli využít, tyhle ty prostředky naopak pro podporu obnovitelných zdrojů energie. To by určitě dokonce bylo i levnější než ta energie, kterou si kupujeme z třetích zemí. Samozřejmě jsou zde ale i bariéry, které nám tomu v tom brání. Například některé země, jako i má země Litva, mají závazky, které eh, budou platit až do roku 2020. Řekněme ale, že ty závazky si splnili už v roce 2013 a nic už se nového nedělá, takže komise by měla přeskoumat cíle v oblasti obnovitelných zdrojů energie. Děkuji. Děkuji. Paní Damato, prosím. Dvě minuty. Il contributo che intendo dare al report Eh, děkuji. Já eh, eh, zde chci zmínit potřebu vytvořit opravdové kruhové hospodářství. Musíme se vzdát fosilních paliv. Dosáhnout energetické nezávislosti, která bude vycházet z obnovitelných zdrojů. Musíme tedy produkovat energii a musíme být nezávislí na ostatních. E také musíme zajistit, že každý členský stát se zapojí. Nestačí to, že budou zapojeny regiony, občané, města. Některé členské státy v tuto chvíli nedosahují eh, některých eh, cílů, které byly stanoveny ve směrnici z roku 2009. Ono tedy opravdu bude těžké to potom z ničeho nic dosáhnout v roce 2020. Eh, to bude tedy znamenat, že ti, kteří dosáhnou těch cílů, eh, vlastně budou eh, kryt záda těm, kteří toho nedosahují. A já si myslím, že bychom opravdu měli snižovat polutanty znečišťující látky, jako jsou těžké kovy a to, co nejrychleji. Všechny členské státy musí tedy uplatňovat opatření, které toho mají dosáhnout. E, Přeci to ovlivňuje zdraví nás všech, všech a e, máme dostupné finanční zdroje, takže nesmíme zapomínat na to, že e, fosilní paliva jako ropa a zemní plyn mohou způsobovat i zdravotní problémy. Takže musíme efektivně využívat všechny evropské fondy pro to, abychom zvýšili podíl obnovitelných zdrojů energie, které využíváme. Bohužel v některých zemích, jako i v mé zemi v Itálii, ehm, došlo ke škrtům v ehm, programech, které měly zavádět eh, obnovitelné zdroje energie právě díky hospodářské krizi a my se teď musíme pokusit eh, změnit eh, tenhle stav co nejrychleji, ale toho můžeme dosáhnout jenom pokud eh, se tedy mm, přesuneme k obnovitelným zdrojům energie. Nyní zástupkyně Evropské komise, přijete se něco říci, nebo vy, nebo vaše kolegové? Prosím velmi stručně. Nejprve já děkuji panu poslanci Jimu za předložení návrhu stanoviska. I my eh, na komisi si myslíme, že tohle je velmi důležitá doba. V podstatě eh, dochází k takové tiché revoluci. Eh, Evropa se stále více vydává směrem k mm, systému, který produkuje nízké emise CO2. Dohoda s COP21 tomu samozřejmě také napomohla. V prosinci v Paříži svět uznal, že Eh, energetický sektor eh, eh, znamená asi dvě třetiny globálních emisí a obnovitelné zdroje energie spolu s energetickou účinností prokazatelně snižují emise a zlepší tedy, pomohou zlepšit prostředí v našich městech i regionech. V tomto kontextu tedy energetická unie bude vyžadovat fundamentální transformaci energetického systému, včetně vytvoření obnovitelných zdrojů pro Evropskou unii, tak abychom dosáhli vlastně eh, nového závazného cíle alespoň 27 eh, pro Evropskou unii. Tím, že tedy potom ale umožníme členské státy, členským státu flexibilitu, jak toho dosáhnout. Investice do obnovitelných zdrojů vyžadují jasné závazky ze strany členských států, aby se jasně vyjádřili ke svému energetickému mixu. stávající politika pro obnovitelné zdroje, která vychází ze směrnice z roku 2009, je účinným nástrojem, který umožňuje členským zemím EU a EU jako takové, aby dosáhly e, cíle pro rok 2020. E, Eurostat e, z roku 2014 oznamuje, že podíl obnovitelných zdrojů je teď na 16 Eh, z toho 27,5 elektřina, 17 eh, eh, topení a 6 v dopravě. Doprava trochu pokulhává a hlavním důvodem proto je byla, bylo dlouhé období, kdy vlastně jsme se nemohli shodnout na směrnici o E, Jinak eh, k členským státům, v členských státech dochází k pokroku. Devět členských států už naplnilo cíle pro rok 2023. Členské státy jsou eh, už blízko eh, mohli by naplnit cíle už letos a zbylý, zbytek tedy členských států postupuje také dobře. Máme ale Eh, asi 6 až 8 členských států, kde dosahování, dosažení cílů v roce 2020 bude vyžadovat opravdu závažné kroky v následujících eh, letech. To také prostřednictvím využívání eh, těch mechanismů spolupráce. Samozřejmě zásadně důležité je také podpora místní a regionální úrovně. Proto my jako komise vítáme e, zájem a podporu, e, který, e, které přichází z Evropského parlamentu. A už jsme také vyčlenili více fondů pro energetické investice pro období 2014 až 2020 ve srovnání s předchozím obdobím. Takže ze 3,9 miliard na 4,9 miliard euro. Situace je stále nevyvážená mezi členskými státy, protože, mm, tedy jak už na to upozornil pan Omarji, některé členské státy spolehají více na využívání eh, politiky soudržnosti pro startupy v oblasti obnovitelných zdrojů než jiné. Komise i nadále bude monitorovat implementování stávajících programů, aby zajistila, že eh, politi- eh, nástroje politiky soudržnosti efektivně tedy vedou k výsledkům a že tedy dochází například také k malému eh, decentralizovanému eh, výro, eh, malé decentralizované výrobě energie. To platí třeba pro některé budovy a podobně. Takže ty, všechny tyhle ty kroky jsou velmi důležité pro jednotlivé členské státy a regiony pro to aby vlastně využili veškerý potenciál, který mají pro výhodu svých občanů i podniků takže k pokroku také dochází ze strany mm, soukromého sektoru. Tady jsou některé velmi dobré eh, technologie, ale samozřejmě veřejná podpora je stále nutná. Vážení poslanci, je dobře známe, že obnovitelné eh, zdroje energie vytváří pracovní místa na místní úrovni a sice mnohem více ve srovnání s ekvivalentním gigawatům v, eh, ve vytváření energie z fosilních paliv kromě toho vlastně takhle občané eh, se mohou eh, více podílet na vytváření energie. také je možné eh, vlastně tím prostřednictvím obnovitelných zdrojů energie zlepšit situaci v oblasti dodávek energií. Takže mnohokrát děkuji a těším se na ten konečný návrh zprávy. Děkuji mnohokrát a nyní pan Omarže, prosím, máte jednu minutu na ukončení diskuse. Merci. Děkuji. Jenom dvě eh, připomínky. Za prvé chtěl bych poděkovat všem za konstruktivní příspěvky a se zájmem se budu těšit na pozměňovací návrhy, které určitě dále obohatí toto stanovisko. A za druhé, Pokud jde toto stanovisko, bych řekl, že otázka energetiky a přechodu eh, k nízkouhlíkovému hospodářství je skutečně eh, zásadním civilizačním tématem. A jedná se tedy o důležité civilizační téma. Evropa a Evropská unie v tom má prvořadou odpovědnost. Domnívám se, že pokud jde o tu otázku přechodu k nízkouhlíkovému eh, hospodářství máme stejnou odpovědnost jako ti, kteří před mnoha lety stáli u zrodu demokracie a lidských práv. Protože pokud Evropa ukáže, že je možné osvobodit se od fosilní energie, že je možné být ohleduplný vůči ekosystémům, rozumně využívat přírodní zdroje, pak to bude mít velkou hodnotu pro zbytek světa. Ale nesmíme ani zapomínat na náročnost tohoto úkolu, protože v roce 2100 na planetě bude e, zhruba 10 e, miliard lidí a je to tedy velice důležitá věc to řešit. A právě v tom Evropa, její města a regiony mají prvořadou úlohu. Děkuji. Děkuji vám, děkuji mnohokrát, vážení kolegové. Tím končím diskusi. Jenom připomínám lhůtu pro předkládání pozměňovacích návrhů 21. března. Dalším bodem na programu je hlasování. Děkuji za to, že jste přišli a omlouvám se za spoždění. Máme spoždění eh, eh, o 20 minut, ale to je proto, že jsme pozdě začali dnes ráno. Možná příště budeme muset asi dát hlasování na devátou. Tak eh, začneme hlasovat a ještě předtím mám to potěšení poblahopřát panu Westfalovi, který získal cenu evropského poslance roku v oblasti regionální politiky, takže ho přejeme. Jsme na vás hrdí. Okay, so the first vote... Tak. Nejprve politika soudržnosti v horských oblastech EU. Spravodajkou je paní Jotová. Začneme kompromisem Jedna pro proti, zdrželi se, schváleno. Kompromis 2 pro, proti, zdrželi se, schváleno. Pozměňovací návrh 48, kdo je pro, proti, zdrželi se, schváleno. Kompromis 3 pro, proti, zdrželi se, schváleno. Návrh 53 pro, proti, zdrželi se, schváleno. 54 pro, proti, zdrželi se, schváleno. 55 pro, tak máme tady dílčí hlasování. První část pro, proti, zdrželi se, schváleno. Druhá část pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. Agri 2 pro, proti, zdrželi se, schváleno. Kompromis 4 pro, proti, zdrželi se, schváleno. Návrh 60 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. Agri 8 pro, proti, zdrželi se, schváleno. Kompromis 5 pro, proti, zdrželi se, schváleno. Návrh 63 pro, proti, zdrželi se, schváleno. Agri 4 pro, tak ten padá, omlouvám se. Návrh 64 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 65 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 66 pro, proti, zdrželi se, schváleno. Kompromis 6, pro, proti, zdrželi se, schváleno. 70 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 71 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. Kompromis 7 pro, proti, zdrželi se, schváleno. 75 pro, proti, zdrželi se, schváleno. 76 pro, proti, zdrželi se, schváleno. 77 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 78 pro, proti, zdrželi se, schváleno. Kompromis 8 pro, proti, zdrželi se, schváleno. Kompromis 9 pro, proti, zdrželi se, schváleno. Návrh 84 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 85 pro, proti, zdrželi se, schváleno. Kompromis 37 pro, proti, zdrželi se, schváleno. Kompromis 10 pro, proti, zdrželi se, schváleno. Kompromis 11 pro, proti, zdrželi se, schváleno. Návrh 92 pro, proti, zdrželi se, schváleno. Kompromis 13 pro, proti, zdrželi se, schváleno. Kompromis 14 pro, proti, zdrželi se, schváleno. Návrh 101, dílčí hlasování na žádost EPP a SD, tři části. První část pro, proti, zdrželi se, schváleno. Druhá část pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. Třetí část pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. Návrh 104 pro, proti, zdrželi se, schváleno. Kompromis 15. Pro, proti, zdrželi se, schváleno. Kompromis 12. Pro, proti, zdrželi se, schváleno. Kompromis 16. Pro, proti, zdrželi se, schváleno. Kompromis 38. Pro, proti, zdrželi se, schváleno. Kompromis 17. Pro, proti, zdrželi se, schváleno. Kompromis 18 pro, proti, zdrželi se, schváleno. Návrh 124 pro, proti, zdrželi se, schváleno. Kompromis 19 pro, proti, zdrželi se, schváleno. Agri 5 pro, proti, zdrželi se, schváleno. Agri 6 pro, proti, zdrželi se, Musíme to ověřit. Agri 6. Hlasujeme elektronicky, zahajuji hlasování. Končím hlasování. Schváleno. Agri 7. Pro, proti, zdrželi se, schváleno. Agri 18. Pro, proti, zdrželi se, schváleno. Návrh 126 pro, proti, zdrželi se, schváleno. Kompromis 20 pro, proti, zdrželi se, schváleno. Návrh 129 pro, proti, zdrželi se, schváleno. Návrh 132 pro, proti, zdrželi se, schváleno. Chcete ověřit? Takže je to návrh 132, elektronicky zahajuji hlasování. Končím hlasování. Schváleno. Nyní návrh 135 pro, proti, zdrželi se, schváleno. 137 pro, dvě části, První část pro, proti, zdrželi se, musíme to ověřit. Elektronické hlasování, zahajuji hlasování. Končím hlasování. A je to schváleno. Druhá část pro, proti, zdrželi se, schváleno. Návrh 139 pro, proti, zdrželi se, schváleno. Kompromis 21 pro, proti, zdrželi se, schváleno. Kompromis 22 pro, proti, zdrželi se, schváleno. Kompromis 36 pro, proti, zdrželi se, schváleno. Kompromis 23 pro, proti, zdrželi se, schváleno. Návrh 153 pro, proti, zdrželi se, schváleno. Návrh 154, ano, pro, proti, zdrželi se, schváleno. Kompromis 24, pro, proti, zdrželi se, schváleno. Návrh 155, pro, proti, zdrželi se, schváleno. Návrh 158 pro, proti, zdrželi se, schváleno. Kompromis 25, pro, proti, zdrželi se, schváleno. Návrh 161 pro, proti, zdrželi se, schváleno. Návrh 1 pro, proti, zdrželi se, schváleno. Agri Tak ještě návrh 2. Pro, proti, zdrželi se. Schváleno. 3. Pro, proti, zdrželi se. Schváleno. 4. Pro, proti, zdrželi se. Schváleno. Agri 1. Pro, proti, zdrželi se. Schváleno. Agri 3. Tam nehlasujeme, omlouvám se. Agri 4 pro, proti, zdrželi se, schváleno, Agri 5 pro, proti, zdrželi se, schváleno, Agri 6 pro, proti, zdrželi se, schváleno, Agri 7 pro, proti, zdrželi se, schváleno. Kompromis 26 pro, proti, zdrželi se, schváleno. Návrh 8 pro, proti, zdrželi se, schváleno. Návrh 9 pro, proti, zdrželi se. Schváleno. Kompromis 27, pro, proti, zdrželi se. Schváleno. Kompromis 28, pro, proti, zdrželi se. Schváleno. Kompromis 29, pro, proti, zdrželi se. Schváleno. Kompromis 30, pro, proti, zdrželi se. Schváleno. Kompromis 31, pro, proti, zdrželi se, schváleno, na kompromis, tak návrh 21, pro, proti, zdrželi se, schváleno, agri A, pro, proti, zdrželi se, schváleno. Kompromis 32, pro, proti, zdrželi se, schváleno. Návrh 25, pro, proti, zdrželi se, schváleno. Chcete to ověřit? Dobře. Elektronicky zahajuji hlasování. Končím hlasování. Schváleno. Návrh 25, říká paní předsedkyně, 26. Takže 26 pro, proti, zdrželi se, schváleno. 27 pro, proti, zdrželi se. Schváleno 28 pro, ten je stažený, kompromis 33 pro, proti, zdrželi se. Schváleno kompromis 34 pro, proti, zdrželi se. Schváleno kompromis 35 pro, proti, zdrželi se. Schváleno návrh 35 pro, proti, zdrželi se, schváleno. Agri B, pro, proti, zdrželi se, schváleno. Agri C, pro, proti, zdrželi se, schváleno. Agri G, pro, proti, zdrželi se, schváleno. A teď závěrečné hlasování elektronicky. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Máme tady v EPP jednoho člověka navíc. Je vás moc? Opravdu? Tak to mi to bylo řečeno. Systém nám to takhle říká. Takže končím toto hlasování, protože došlo ke změně karet a musíme to udělat ještě jednou. Takže zahajuji hlasování, prosím, závěrečné hlasování. Končím hlasování. A zpráva je schválena a blahopřejeme paní Jotové. Děkuji. Very much. We continue... Můžeme pokračovat. Budeme hlasovat o stanovisku, které hovoří o provádění umluvy OSN o právech osob se zdravotním postižením. Takže kompromis jedna. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijato. Kompromis dva. Kdo je pro? Kdo je proti? Zdržel se někdo? Přijato. Kompromis tři, Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? přijato. Kompromis 4 pro, proti, zdrželi se, přijato. Kompromis 5, kde pro, proti, zdrželi se, přijato. Kompromis 6 pro, proti, zdrželi se, přijato. Kompromis 7, kde pro, proti, zdrželi se, přijato. Kompromis 8 pro, proti, zdrželi se, přijato. Kompromis 9 pro, proti, zdrželi se, přijato. Kompromis 10 pro, proti, zdrželi se, přijato. Kompromis 11 pro, proti, zdrželi se, přijato. Můžeme přistoupit k závěrečnému hlasování. Hlasujeme, prosím, elektronicky. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Gratuluji panu Nilsnovi. Děkuji za dnešní hlasování vám všem. Oui. continue Můžeme pokračovat. Čeká nás další bod na pořadu jednání. Ráda zde vítám pana Moterera, který je ředitel Evropského fondu pro strategické investice a také je mezi námi pan Laslo Paranej, kterého rovněž vítám. Eh, je to viceprezident Evropské investiční banky a čeká nás eh, místo, pardon, čeká nás výměna názorů. origin. Okay, we continue with our next uh, point of view. Můžeme tedy pokračovat. S velkou radostí nás eh, zde vítám pana Molterera, který je ředitel Evropského fondu pro strategické investice a také vítám pana Lasla Baranie, který je viceprezidentem Evropské investiční banky. Čeká nás výměna názoru. Jsem velice ráda, že přišli na naše jednání protože úloha Evropské investiční banky pro politiku soudržnosti se výrazně v posledních letech navýšila a má se navyšovat i nadále. Od roku 2014 eh, do roku 2020 se vlastně nyní plánuje větší využívání finančních nástrojů. Na předchozí schůzi Regi jsme si vyslechli prezentaci, která se týkala studie Evropské investiční banky v politice soudržnosti a dnes máme vynikající příležitost navázat a vést s našimi hosty diskusy. Dalšími tématy bude zcela jistě Evropský fond pro strategické investice, který je součástí investičního plánu pro Evropu. Mm, pro výbor regie je klíčové, aby zde byla také dostatečná komplementarita mezi EFSI a mezi novými, eh, nebo mezi těmi politikami politiky soudržnosti nové generace. Dnes nás čeká mnoho věcí, které můžeme prodebatovat s našimi hosty. Každému hostu dám prostor zhruba na 10 minut na stručnou prezentaci a poté bude prostor pro vaše, pro vaše komentáře a otázky. Nejprve dostanou slovo koordinátoři jednotlivých politických frakcí. Takže kdo promluví první, ehm, takže nejprve pan Laslo Parenej, prosím. Dobrý den, slyšíte mě všichni, funguje všechno, děkuji. Vážená paní předsedkyně, vážené poslankyně, vážení poslanci, vážení členové tohoto výboru, přeji vám všem dobrý den a jsem eh, s velkým potěšením jsem přijal možnost pohovořit dnes na vašem jednání. Chtěl bych poděkovat za laskavé pozvání, jak za sebe, tak i za pana Molterera. Vy jste jakýsi regionální anděl Evropského parlamentu a vaše funkce je důležitá zejména teď, když se eh, vymaňujeme z krize, která právě snížila snahy o eh, zvýšení koheze v Evropě. Nechceme, aby se ta úroveň invest, nebo pardon, chceme, aby se ty investice vrátily k té předkrizové eh, úrovni. Víme, že se to, ty investice se snížily, ten návrat je stále ještě pomalý. Investoři stále ještě nemají dostatek důvěry v té, v té nadchází, v té stávající atmosféře. A navíc členské státy často nemají dostatek kapacity k tomu, aby připravili životaschopné projekty. Navíc je zde omezený fiskální prostor a také i um, regulační podmínky om, um, omezují eh, fungování um, EIB i komerčních bank. V roce 1958 byla založena EIB a od té doby má tedy speciální roli, poskytuje financování Evropské unie a také regionům. V naší funkci je velice silně zastoupen právě prvek posilování soudržnosti. Nyní je to vlastně jeden takový klíčový účel a cíl. V loňském roce jsme vynaložili asi 77 miliard eur podporujeme, eh, máme tři hlavní cesty, jak podporujeme regiony. Za prvé půjčky na jednotlivé projekty, za druhé eh, předfinancování eh, na granty a také poskytujeme poradenství, jak finanční, tak technické poradenství. Máme zde speciální půjčky. Je to velice úspěšný nástroj, který pomáhá čerpání strukturálních fondů. V rámci stávajícího víceletého finančního rámce máme zde 31 eh, operací ve výši asi 15 miliard eur. Mohu vám ještě dát další příklady, jak podporujeme regionální politiku. Za prvé Podunají, region Podunají. EIB se účastnilo konference minulý týden ve Vídni eh, a každý rok investuje na, ten, na tyto projekty miliony eur, jak e, co jsou to projekty na národní i na přeshraniční úrovni. No a e, podporujeme i další nadnárodní strategie. Za druhé, navýšení činnosti v zemědělství se týká starších i mladších členských států. Některé členské státy se zemědělství velmi věnují, to je také důležité pro soudržnost. Chtěl bych ještě, eh, vlastně minule jsem uvedl dva příklady. Eh, řídící rada EIB schválila velice dobrý zemědělský projekt. Jeden je v Normandii a druhý je v Polsku. Jsou, jedná se o sektor mlékárenství, o mléčné výrobky. Mm, je to velice důležité, možná si to pamatujete vlastně, že, jste se, že v pondělí jste v Bruselu se konaly protesty Mm, Katovice, Loč, tam máme také velké programy v Polsku. Dále je zde region Slezska, kde spolupracujeme s obcemi i s e, ústřední vládou Polska. Tam dochází, obecně také jsou zde projekty na rehabilitaci Slezska, e, to je oblast, kde se v Polsku těžilo uhlí, takže je důležité mm, aby eh, zabývat se tam tedy tou rehabilitací té oblasti, týká se to třeba právě i Katovec. Pak je zde Moldavsko, Ukrajina, eh, s nimi jsou, existují také různé přeshraniční strategie Vím, že Evropský parlament i váš výbor velice pozorně sleduje činnost EIB a vím také, že Evropský parlament ve své každoroční zprávě eh, bude mít také svou um, výroční zprávu o EIB a bude ji eh, projednávat na plenárce, ale možná, že bychom i dnes mohli už zde hovořit právě o tom aspektu konvergence a eh, soudržnosti. Snažíme se také o inovativní způsoby využívání strukturálních a investičních fondů, zejména pro partnerské nástroje, které mají velice silný efekt katalyzátoru. Také e, se velice silně zabýváte o zjednodušení politiky soudržnosti. Samozřejmě, že pokud chceme například e, e, zjednodušovat různá pravidla, může to také vést k lepší synergii mezi jednotlivými fondy a umožní nám to také eh, lepším způsobem a větším způsobem přidělovat finanční prostředky a finanční nástroje. Dávám ještě jeden příklad finančního nástroje, který se ukazuje být velice úspěšným, i když na začátku eh, se na něj členské státy příliš netvářily. Je to iniciativa pro malé a střední podniky. Její správní rada, eh, pardon, naše správní rada právě schválila projekt pro Finsko, pak je tam něco pro Španělsko, Itálii, Maltu, Bulharsko a Rumunsko. Stručně popíšu tuto iniciativu. Je to mm, nový nástroj zřízený EIB a Evropskou komisí, který dává členským státům eh, možnost eh, zafinancovat nejrizikovější část portfolia malých a středních podniků. Evropská eh, komise dále pokračuje i v programování v rámci COSME a Horizontu 2020. Zde se soustředíme na portfolio malých a středních podniků a také podporujeme to, aby finanční zprostředkovatelé půjčovali finance malým a středním podnikům. Eh, je vždy provedeno due diligence a EIB mm, je garantem pro tranči, které nese to seniorní riziko. Pan Molterer i já jsme dnes eh, zde ale rozhodně to není jen tak náhodou. EIB totiž byla pověřena tím, aby prováděla Evropský fond pro strategické investice. Musí se, tyto projekty musí být eh, spravedlivě rozděleny na, mezi sever, jejich východ a západ. EFSI i EIB nemá žádné kvóty pro jednotlivé regiony, nicméně je důležité, aby ty prostředky se rozdělovaly rovnoměrně. Snažíme se, aby se to jednalo o projekty, které mají vysokou přidanou hodnotu výzkum a vývoj, vzdělávání, kritická infrastruktura a také malé a střední podniky. Jsou to všechno hnací motory produktivity. A mimochodem, EFSI nemá nahradit politiku soudržnosti, má ji doplnit. To je z mé strany vše a já rád předám slovo panu Moltederovi, aby mě doplnil nebo přidal další informace. Děkuji vám za pozornost. Děkuji, Laslo. Vážená paní předsedkyně, chtěl bych vám všem nejprve popřát dobrý den. Jsem velice rád, že jsem opět na jednání vašeho výboru, protože komunikace s Evropským parlamentem jaké je klíčová. Mm, Pan eh, Barany velice dobře upozornil na to, že EFSI, který eh, má vlastně na starost EIB, eh, e byl opravdu od počátku považován za doplňkový nástroj k těm stávajícím nástrojům. Nemá žádný nástroj nahrazovat, je to nástroj, který doplňuje stávající nástroje a produkty. Cílem EFSI je podpořit růst konkurenceschopnost a má na pomoci tomu, aby Evropa eh, se brzy zotavila. Také je velmi důležité to nařízení EFSI, o kterém se hodně vyjednávalo zde v parlamentu a také příspěvek parlamentu byl zcela zásadně důležitý pro kvalitu tohoto nařízení. Tam v preambuli jasně stojí, že soudržnost, ekonomická, sociální a tak dále, jsou cíly, které jsou zásadně důležité pro eh, celoevropskou obnovu hospodářskou. Také je důležité pochopit, že cíle nařízení EFCI jsou v souladu s potřebami eh, politiky soudržnosti a konvergence jaké jsou hlavní cíle. Laslo Baran už je zmínil. Výzkum, vývoj, inovace, to je velmi široká definice. Co, co to je inovace? Týká se to vzdělávání, klasického výzkumu, ale také sociálního e, vývoje, společenského vývoje. Potom podpora energie, tak abychom naplňovali cíle stanovené Evropskou unii, to znamená obnovitel, obnovitelné zdroje, distribuce, energetická účinnost. A kromě toho je to vývoj klasické infrastruktury, vybavení a podpora inovací v eh, dopravě. právě. Také důležité je vyvíjení eh, informačních technologií. To je velmi důležité, zejména tedy pro vzdálené oblasti v souvislosti například s poskytováním širokopásmového připojení k internetu. Další cíl je podpora životního prostředí, a šetrného využívání zdrojů a také to podpora kultury a zdraví a malých a středních podniků. Protože právě malé a střední podniky jsou páteří ekonomiky, zejména ve venkovských oblastech a ve, eh, v periferních oblastech. EFSI eh, byl odstartován minulé léto a ke konci února už proběhlo asi 200 operací a podpůrných programů, takže 200 což pokrývá 22 ze 28 členských států. My tedy nejsme zastoupeni v každém členském státě, ale jsme, vydali jsme se tady správným směrem. Podpořili jsme zejména tedy v prvních eh, šesti měsících malé a eh, střední podniky a podniky se střední kapitalizací. A také tedy jsme měli ehm, prostředky z tohoto fondu, ale také eh, prostředníky v komerčních bankách. Pak jsme měli hodně projektů, které se zaměřovaly na výrobu elektřiny, které byly velmi dobře připraveny. A potom také doprava, infrastruktura. Takže vlastně z těch tří priorit jasně vidíme, že nám ještě pořád trošku chybí ten komponent IDI. V tuto chvíli my prostě hodnotíme každý projekt podle hlavního cíle. Pokud hlavní cíl je energie, tak je to pro nás energetický projekt. Pokud je tam tedy eh, ten výzkum, eh, vývoj a inovace, tak eh, tam je potřeba to třeba lépe připravit v té projektové fázi pro druhou polovinu tohoto roku, tak abychom měli jasnou představu o tom, mm, kde si stojíme Tady jsou dvě věci, které jsou konkrétně relevantní z pohledu soudržnosti pro příštích šest měsíců. A to je intenzivní spolupráce s e, národními promočními bankami a platformami. Teď vlastně máme dohodu mezi komisí a EIB o jakési škále produktů, o takzvaném toolkitu, který bude k dispozici, který se bude vyvíjet s, ve spolupráci s těmi eh, národními promočními bankami. Já tady vlastně vnímám už velmi rychlý start ze strany těch národních bank. Eh, druhá iniciativa, ta je klíčová. Láslo Baran už o ní hovořil, a to je kombinace EFSI a ESIF. Eh, ona je to náhoda, že ty zkratky zní takhle velmi podobně, ale Eh, ještě asi před sebou máme hodně práce, aby to bylo opravdu koherentní, aby eh, to spolupracovalo. A komise proto teďka startuje, vlastně předkládá takovou brožuru pro lepší používání nástrojů EFSI a ESIF. A my se vlastně tady snažíme jasně ukázat, jak to přesně funguje. Například dobrým příkladem je, jsou ty eh, SME Initiatives, iniciativy pro malé střední podniky a Tady to nejde tedy pouze o klasicky strukturální fondy, ale také o druhý pilíř a společnou zemědělskou politiku. Tyhle ty dvě iniciativy mají vážný dopad také na eh, poskytování EFSI. A já všem říkám, podívejte se dobře na načasování, protože FC je nastaveno na tři roky. Takhle je nastaveno to nařízení. Jeden rok už zhruba uběhl. A my tedy potřebujeme ty iniciativy rychle, abychom toho využili. A poslední připomínka. Nezapomínejte, prosím, že investiční plán pro Evropu má tři pilíře. EFSI je jaksi jádro. Potom máme samozřejmě také jaksi, takové poradní středisko, to jsou potom projekty předkládané Evropskou komisí ale máme i regulační prostředí, to je třetí pilíř toho investičního plánu, to je stejně tak důležité. Takže vlastně to lepší e, propojení EFSI a ESIF by mělo být součástí e, téhle snahy e, posunout regulační prostředí správným směrem. Takže to je ode mě vše a teď se těším na vaše otázky. Mnohokrát děkuji. To bude jistě zajímavá diskuse. Nejprve pan Van Nistelrooy, prosím. Děkuji. Já jsem rád, že uh, takhle vlastně máme stejný pohled na věc už léta. Jak, že vidíme, jak tedy EIB a celá škála nástrojů nám může pomoci. Ale dnes jsme si ne, nevyslechli uh, moc o těch nových finančních nástrojích, které se využívají ve, ve strukturálních fondech, protože vlastně před dvěma měsíci jsme měli zprávu o takzvaném uptakeu a ten je stále vyšší. Teď všichni hovoří o EFSI. A teď se všichni, teď všichni hovoří o EFSI a ASIF. Um, jedná se tedy o fondy ESI. Normal people don't understand. We are really people in regional policy. Takže um, musíme si uvědomit eh, rozdíl mezi EFSI a mezi ESIF. Chtěl bych zdůraznit, eh, že podporuji vaši obvyklou práci s těmi nástroji. Druhá věc. Já se chci zeptat na vlastně takové ty hvězdy. Vy jste také vlastně jedna z takovou hvězd, že dobře pracujete. Já si myslím, že hvězdy by měly opravdu zářit, ale já vlastně, když třeba někam přijdu, tak já tam nevidím nějaké zářící hvězdy. Tak je tam pan Draghi. Já vám můžu říct, že nizozemci, těm se vůbec nelíbí, že nemají žádné úroky a že se snižují důchody nebo úspory důchodové. Takže vy říkáte, že dochází... Já tedy nevidím dostatek hvězd. A pak jde také o komunikaci eh, vás s našimi občany. Já vím, že mm, vlastně byste se měli zamyslet nad tím, jak komunikujete s veřejností o, o svých produktech. Myslím si, že by to mělo být mnohem intenzivnější. Minulý týden jsem třeba navštívil jeden projekt, kde, kam, do něhož jste také investovali. A ten podnikatel řekl, já jsem dostal záruku od EIB a díky tomu jsem také dostal půjčku od eh, komerční banky. Protože banky jsou teď v takovém limbu, čekají na nějaké lepší časy. No ale tím, že tam byla ta záruka, no ale eh, všichni jsou takové, všichni mluví o tom, jak si potichu, říkají si to tak mezi sebou. A u komisař Katajnen to je zase něco úplně jiného. Každý týden, ať už mluví kdekoliv, kdykoliv, na jakémkoliv jednání Evropské komise, říká, že vynaložil 100 milionů na záruky, že on to tak vynaložil. Ale to nebyl on, to jste byli vy. Vy jste přece eh, poskytli ty záruky. Takže já si myslím, že to je trošku eh, divné. Já si myslím, že vy vlastně o tom nedokážete komunikovat, že, že jste vlastně úplně, eh, že o tom mlčíte. A už jsme o tom hovořili minule. Já jsem říkal, ať eh, se to zlepší a on, on mi říkal, ano, ano, um, máte pravdu. Měli bychom třeba vyčlenit nějakého ehm, člověka, který se bude soustředit na tu komunikaci, tak eh, jste teď už takové, jste třeba vy ten člověk, který tu komunikaci bude zvládat lépe. A ještě poslední věc. Když te máme ten fond FC, když byl zřízen, tak jsme říkali, dobře, měl, měl by to být doplňkový nástroj. Teď je zde eh, ten dokument Evropské komise i vašich služeb, jak eh, to zavést do praxe. Náš výbor bude také připravovat později stanovisko o tom, eh, jak FC funguje, jaký je jeho výkon. Ale zatím ještě příliš brzy na to, abychom mm, mohli říct, že už bylo dosaženo optima. Také místo předseda říkal, že nemá docházet k k, vlastně k tomu, že se tím nahrazují jiné fondy. Ale já si myslím, že bychom měli opravdu dojít k nějakým závěrům a já bych rád, kdybyste potom s těmi závěry přišli za námi. Děkuji mnohokrát za koordinátory, pane Jakovčič predsednice. Děkuji. Děkuji, paní předsedkyně. Biću velo konkrétně i vrlo precizní. Já budu hovořit velmi konkrétně. Já pocházím z Chorvatska a jsem zpravodaj pro strategii pro eh, Jaderské moře. Mě zaujalo to, co jste říkali o městské eh, regeneraci. My máme hodně měst, které takové potřebují, protože máme eh, nejrůznější eh, i vojenská zařízení. Tak prosím vás, co můžu říct starostům, kteří se zajímají o tyto fondy a využití těchto fondů? Jak je mohou využívat? podobně jako je využilo třeba to polské město. Co se týče investic ještě do infrastruktury, mám konkrétní otázku. Cestovní ruch je v Chorvatsku obrovsky důležitý, je to vlastně eh, obrovsky důležitý sektor ekonomiky. A teď malé a střední podniky, které si přijí investovat do cestovního ruchu, třeba do vybudování nějakého nového hotelu nebo renovace nějakého starého hotelu a podobně, aby se zlepšila vlastně nabídka eh, pro eh, turisty, jak mohou, jak mohou využít tohoto fondu. Ono je to součást politiky soudržnosti, protože vlastně regiony eh, u moře by mohly takhle zvýšit svou vlastní atraktivitu. Děkuji. Nyní pan Mansko za socialisty, prosím. No, Já jsem chtěl nejprve poděkovat oběma vystupujícím za informace, které jsou pro nás velmi důležité. Děkuji také eh, panu řediteli, který připomněl význam Fondu soudržnosti při provádění politiky rozvoje. To je velice důležité. Říkal jste, že e, pomáháte tedy těm e, podnikům se střední kapitalizací. Je ovšem třeba se také e, zamyslet nad tím, zda jsou informováni, jak se dostat k těm fondům. A pak mám dotaz, zda nám můžete dát částky a počet operací, které jste podpořili finančně právě na úrovni těchto útvarů. Thank you, thank you very much, Mr. Omarže. Pan Omarže, paní předsedkyně, děkuji, děkuji, že jste dnes dopoledne přišli mezi nás. Po druhé, chtěl bych se vrátit k takové otázce, kterou já považuji za ústřední. Říkali jste a vaše přítomnost to potvrzuje, že vám velice leží na srdci cíle soudržnosti. Uh, Uvedli jste, že cíle ty jednotlivé tematiky, výzkum, vývoj, inovace, energie, vysokorychlostní připojení, že to vlastně napomáhá i k dosažení cílů soudržnosti. Když hovoříme o regionální politice, tak nemůžeme zapomenout také zeměpisnou polohu, protože Tyto cíle eh, musí být dosaženy, zároveň nesmíme ale opomíjet soudržnost, což znamená, že je třeba, aby docházelo ke spravedlivému přerozdělování, když EIB zkoumá jednotlivé projekty. Protože jinak tady je riziko, že fond EFSI vlastně anuluje, potlačí cíle konvergence. To je diskuse, kterou jsme vedli v Evropském parlamentu a je pravda, že neexistují zeměpisná kritéria. Nicméně chtěl bych připomenout, že chceme, aby EFSI zůstal vlastně takovým dvojčetem ESIF eh, obráceně, tak je třeba zajistit, aby se investice nekoncentrovaly jenom do metropolí a aby ty investice byly spravedlivě přerozděleny třeba i do těch nejvzdálenějších oblastí eh, a oblastí, kde je opožděný rozvoj. Já jsem nedávno měl uh, schůzku v Paříži vlastně s, s Caisse de Depot a tam jsme mluvili o tom, že dochází k pokrokům u malých a středních podniků, protože právě to partnerství s národními rozvojovými bankami do, velmi dobře funguje. A toto partnerství s vnitrostátními rozvojovými bankami je důležité, má-li to celé fungovat. Pokud jde o infrastruktury, jsou určité problémy, určitá, eh, určité prodlevy a mě by zajímalo, co plánujete na posílení partnerství s národními rozvojovými bankami, ale také s regiony, tak, aby to celé fungovalo eh, rychleji. A pak ještě úplně poslední věc. Evropská investiční banka je už eh, historickým partnerem územních samospráv, partnerem velmi důležitým. Eh, La Réunion už eh, eh, má různé půjčky z EIB a velice často regiony se domnívají, že eh, to, co je klasické, tedy to partnerství s EIB, nebo co se týče strukturálních fondů, že to je vlastně výhodnější pro ně než EFSI protože tam jsou určité problémy týkající se náhrad půjček a ta e, struktura je velice složitá a často ty územní samosprávy e, vlastně nemají příliš chutě se do toho pouštět. Děkuji. Děkuji, pan Rope, za zelené. Ačiū pirmininkė. Noriu padėkoti svečiam. Děkuji. Rád bych také poděkoval našim hostům za informace, které nám poskytli, protože to je opravdu užitečné. Ano, podmínky se určitě liší země od země. Mě třeba zaujalo, když jste říkali, že FC by měl zajistit eh, jakousi distribuci to myslíte teď mezi regiony nebo mezi členskými státy? Tady vlastně šlo tedy o eh, rovnoměrnou distribuci, rovnoměrné rozdělení. Eh, také jste říkal, že nebudou existovat kvóty. Tak jak potom eh, zajistíme to rovnoměrné rozdělení? Nebo mi tam něco uniklo? Dnes ráno jsme poměrně dlouho hovořili o věcech jako obnovitelné zdroje energie a vy jste teď zmínili, že 22 z 28 členských států využilo EFSI pro tuto oblast. Tak mě by zajímalo, proč těch zbylých šest eh, to nevyužívá. Je to proto, že ty, ta pravidla jsou příliš komplikovaná, nebo jsou tam nějaké jiné důvody? Také by mě zajímalo, jaké je procento přidělené členským zemím, soukromému sektoru, místní úrovni? Je to centralizováno nebo nikoli? Jde to všechno tedy prostřednictvím eh, ústředních institucí. Děkuji. Nyní paní Damato, prosím. Grazie, presidente, grazie al... Děkuji. I já bych ráda eh, poděkovala oběma zástupcům, kteří mezi nás přišli, aby s námi hovořili o EIB a EFC. Eh, mě zajímalo, že třeba prostřednictvím těch eh, národních cest, tedy zažádat si o podporu z EFSI, na podporu nějakých eh, regionů, to je vlastně, eh, to jde proti něčemu, za co Evropa jinak stojí. A sice tady vlastně hovořím o fosilních palivech. Tady jde nejenom o ropu, ale vůbec o eh, uhlí a další fosilní zdroje energie. A nebo třeba také břidličný plyn, tak jak tady, tady přece nejde o to, že se zbavíme o ně, jenom nějakých starých eh, elektráren či továren, jako máme třeba v Trentu, ale co třeba spalovny? Co, co, jak, jak potom to napojíme do kruhového hospodářství? Já teď nebudu procházet všechny starosti, které si děláme třeba s tím, jak bude doopravdy fungovat ten efekt multiplikování, o kterém se často hovoří v, F, v, soulast, v souvislosti s EFSI. Ale vy k tomu máte nějaké informace na své oficiální webové stránce, ale mně třeba přijde, že některé věci jsou vysoce finančně riskantní. Nemyslíte si, že by to mohlo vést zase k nějakým spekulacím? Uh, k takovým bublinám, které se zase nafouknou a potom, když prasknou, tak ekonomika tím zásadně utrpí. Naopak ty fondy bychom měli mm, používat. Řekněme, IF, to EFSI bylo nastaveno tak, aby podpořilo projekty, které by jinak financovány nebyly, protože mají příliš vysoký rizikový faktor. Pak jsou různé samozřejmě projekty, které mají různou míru rizika. Mě by tady zajímaly konkrétní odpovědi ohledně toho, eh, kolik jsme toho udělali, co se týče eh, těch projektů, které už byly schváleny, takzvaný pipeline, a potom, když se potom Junckerův plán eh, plánuje, jak z jednotlivých členských zemí, ale ze třetích zemí, můžeme také vědět konkrétně, jak vysoké jsou příspěvky těchto zemí Děkuji, děkuji mnohokrát. Čeká nás ještě pět jmen. Šest. Dobře se přihlásila ještě paní Spiráky. Tak já vás teď opravdu žádám o to, abyste byli struční, aby naši hosté ještě měli čas odpovědět. Pan Arimon, prosím. Děkuji. Děkuji paní předsedkyně, děkuji také za Eh, všechny detailní eh, prvky vysvětlení, které jsme si dnes vyslechli. Ehm, já mám tři otázky, které se týkají Řecka. Za prvé EFSI. Vypadá to tak, že v eh, Řecku zatím nebyly předloženy žádné projekty v rámci EFSI. Jsou tam aspoň nějaké návrhy, o kterých víte. Potom Eh, zase EFSI a ESIF. Eh, vy jste hovořili o jejich možné kombinaci. Eh, tahle ta kombinace existuje jako její možnost u projektů v Řecku a konečně finanční produkty EIB, vlastně takový jakýsi pákový efekt té kombinace EFSI a ESIF, Může to být využito pro eh, programy, které využívají i eh, vnitrostátní kofinancování. Můžete nám k tomu dát také třeba nějaké příklady, abychom si to lépe představili, jak tedy vypadá v praxi. Děkuji. Děkuji mnohokrát, pan Novakov. Stručně prosím. Děkuji, paní předsedkyně. Ano, nechci glorifikovat vaši práci, i když za těch několik měsíců fungování fondu už máte 54 projektů, 80 eh, miliard eur přínosu pro evropskou ekonomiku, což je skvělé. Chtěl bych se zeptat na několik věcí. Většina leteckých katastrof je dána prostorovou dezorientací. A já se tedy ptám, jak budete více propagovat fondy EFSI. Byl jsem v Řecku, byl jsem v Chorvatsku, kde podporujete letiště, v Itálii podporujete železnice a nikdo z těch občanů těch zemí neví vůbec nic o EFSI. Jak tedy podpoříte uh, Eh, také větší technickou pomoc slabším regionům, které nemají konkurenceschopné projekty. Jak najdete rovnováhu mezi posuzováním radou EFSI a radou EIB? Je tam, jsou tam vlastně pětistupňové kontroly před každým projektem. Dále zda EIB bude nabízet pobídky investorům, kteří budou chtít doplňovat financování EFSI. Mám tím na mysli jak najdete synergii mezi stávajícími strukturálními fondy, které již existují, a mezi EFSI, protože by měly spolu dobře fungovat. Děkuji. Děkuji paní Maletič. Děkuji paní předsedkyně. Vítejte, vážení hosté. Chtěla bych se zeptat na několik otázek. Jedna se týká uh, Eh, toho, že činnosti EIB mají doplňovat politiku soudržnosti. Ano, ale máme nějakou analýzu a ukazatele tohoto propojení? Máme nějaké konkrétní výsledky, které by nám říkaly, že skutečně činnost EIB přispívá v regionech k plnění cílů, které jsou vytyčeny v regionálních programech a že tedy v konečném důsledku naplníme cíle strategie EU 2020 na celoevropské úrovni. Druhá otázka se týká toho, co jste eh, říkal, eh, že EIB přispívá k půjčování peněz eh, v rámcových půjčkách. Mně se líbí ty rámcové půjčky, myslím, že jsou velice důležité pro členské státy, především eh, kvůli nízké rozpočtové kapacitě pro investice v současnosti, ale můžeme spolu financovat pouze veřejné projekty těmito rámcovými půjčkami. A chybí nám kapacita pro spolufinancování jiných projektů, které jsou financovány z politiky soudržnosti na úrovni soukromých investorů. A potom jste říkal, že jste zahájili individuální projekty, eh, že jsou i půjčky pro individuální projekty, nicméně já si myslím, že tyto půjčky pro individuální projekty jsou velice malé. Nebo alespoň nejsou dostatečně viditelné. Myslím si, že potřebujeme více přímých půjček. Pan Lambert říkal, že zná příběhy podnikatelů, kteří dostanou záruku od EIB a potom půjčku od banky v Nizozemsku. Ale já mám zase mnoho příběhů z Chorvatska, kde podnikatelé dostali záruku z EIB, ale ne už půjčku bankovní. Mohli bychom tedy udělat něco pro to, aby ty rizikovější investice byly třeba um, kryty přímou půjčkou EIB investorovi. A potom, pokud jde o seznam projektů, kolega Novakov eh, o tom také mluvil, když se dívám na seznam projektů, které jsou financovány z EFSI. Většina těch projektů jsou veřejné povahy, silnice, dopravní infrastruktura. Pokud se jedná o energetickou účinnost, většina těch projektů je veřejná a myslím si, že potřebujeme více peněz do soukromého sektoru. Děkuji. Děkuji, děkuji vám oběma za to, že jste nám takto k dispozici. EFSI byla zamýšlena tím, že vlastně se umožní určité riziko, že se eh, vlastně eh, dá k dispozici určitá část rozpočtu a tím se vlastně eh, nastartují soukromé investice a samozřejmě vždycky byly takové mm, podezření a paní Maletič už o tom hovořila, že řada těch plánů se objevuje už v investičních plánech států, ale vlastně nikam potom nepostupuje že máme třeba eh, nějaký členský stát, eh, vlastně takhle chce eh, uvolnit nějaký svůj rozpočtový rozsah tím, že vlastně využije EFSI. Jak můžete odstranit tyhle ty obavy? Má je nad tím nějaká kontrola? takže tyhle ty projekty potom samozřejmě také půjdou kupředu a budou realizovány. A potom zase propojení kohezní politiky a EIB Tady jsou eh, různé přístupy. Kohezní politika je velmi byrokratický postup. Má ovšem ale eh, výhoda, že dostanu nějak, nějaké dotace, které potom nemusím vracet. Ale naopak eh, jindy dostanu půjčku, kterou musím vrátit zpátky. Ale potom z hlediska těch žádostí a formulářů to vyžaduje zase jiné postupy. No, takže vlastně tady zadávání kreditů, eh, vlastně už je potřeba chápání eh, i bankovních postupů. Takže jak tohle to všechno probíhá? Já bych to ještě doplnil, eh, ty dvě možnosti, protože dneska tu debatu jsme hovořili i o infrastruktuře, zejména ve střední a východní Evropě a tam vlastně existuje obrovská potřeba real, aktualizovat infrastrukturu. Hlásily se vám tyhle ty země, mají zájem o nějaké e, prostředky právě tam, kde je obrov, e, ta obrovská potřeba pro infrastrukturu. A ta nová politika ECB e tady vlastně se jaksi zaplavuje trh nějakými levnými penězmi, tak myslíte si, že teď máme nějakou možnost právě ty privátní finanční instituce mají, eh, jsou více ochotné jít k, vámi, eh, k vám eh, le, raději, než platit nějaké negativní úrokové míry. Děkuji vám. Nyní pan Julio. Děkuji, paní předsedkyně. Já budu velmi stručný. Uh, Pane řediteli, pane viceprezidente, několikrát jste hovořili o malých a středních podnicích a především o iniciativě pro malé a střední podniky a moje otázka je jednoduchá. Já teď pracuji na stanovisku výboru REGI ohledně problémů, které mají malé a střední podniky při přístupu k úvěrům a k financování. A můžete prosím třeba i stručně znovu upřesnit, co konkrétně e IB plánuje, aby umožnila navýšit, zlepšit, usnadnit přístup malých a středních podniků k financování, protože zatím je to pro ně často problematické. Děkuji. Děkuji vám. A poslední otázka paní Spiraky. Děkuji, paní předsedkyně. Já jsem ze země, kde EFSI vůbec není přítomen, jsem z Řecka a tam zatím nemáme žádné projekty z EFSI. Uh, Eh, zatím. A já se tedy ptám, zda je něco nového v tomto ohledu. A mám tedy tři otázky. Za prvé komplementarita. Máte nějaké konkrétní příklady, které bych mohla prezentovat ve své zemi ohledně komplementarity EFSI a evropských strukturálních fondů? Za druhé přístup malých a středních podniků k financování z EFSI. Vím, že jsou fondy rizikového kapitálu, které eh, jsou možné pro regiony, kde by malé a střední podniky našly katalog takovýchto fondů. A třetí věc, všichni víme, že je veliký nedostatek informování o tom, jak EFSI a Junckerův plán eh, vůbec fungují. Máte nějakou představu ohledně toho, jak bychom mohli toto podpořit, jak eh, vlastně zlepšit to informování? Máte třeba něco, co byste nám mohli říci, abychom podpořili ten cíl lepší informovanosti? Děkuji vám, takové byly otázky, bylo jich hodně a nyní tedy, pánové, máte 20 až 25 minut na odpovědi, takže pan Baranej začne, prosím. Because He got a lot of questions, so... No, padlo opravdu hodně otázek. Pokud bych se snažil odpovědět úplně na všechny, tak bychom potřebovali tady být eh, ještě i celé odpoledne. Tak za prvé půjčování pan ministr hovořil o tom půjčování, o také o té komunikaci, jak, eh, o čem komunikujeme a tak dále. Takže za prvé, my eh, vedeme tu naši běžnou, máme tak ten svůj eh, každodenní činnost, máme tu každodenní, každodenní činnost, to znamená půjčování, potom v nástroje typu blending a také poradenství. To jsou tedy ty naše hlavní činnosti. Ale je pravda, že Teď eh, v té chvíli je naším nejdůležitějším partnerem právě FC a proto se také soustředíme na FC. Na všech eh, schůzích správního eh, výboru i správní rady říkám, že, ten, že ty naše hlavní činnosti jsou stejně důležité jako další činnosti. Takže my musíme i nadále pokračovat v těch našich hlavních úkolech ale samozřejmě je také důležité to, mm, dochází k různým změnám v rámci změny právní úpravy. Hovořil jste o tom aspektu komunikace. Souhlasím. Hmm, já možná se teď budu mílit, ale já si myslím, že bychom, že vlastně tou naší komunikací je ten náš, jsou ty naše výsledky. Mm, působíme v různých státech, samozřejmě různým způsobem a různými opatřeními. Myslím si, že musíme hovořit o všem, jak přímo, tak nepřímo, ale musíme vycházet z reálných faktů. Musíme vycházet z reálného výkonu banky a také, když, když o, a o případných nových produktech můžeme hovořit až tehdy, když už jsou připravené. To se týká, mm, je to vlastně, eh, musíme postupovat s respektem ke všem klientům, ale i k sobě samé. Pak téma obnovy měst, sanace měst. Ehm, ptali jste se, jak by, jestli by se to mohlo použít třeba i v Chorvatsku. To bych tomu chtěl říct tři věci. S Chorvatskem panuje velice dobrá spolupráce. Už jsme také zahájili v Chorvatsku první projekty v EFSI. Je to i s, ve, spolupráci s eh, Rozvojovou bankou Chorvatska. Jsou to projekty, které podporují malé a střední podniky. Pokud si dobře vzpomínám, tak eh, jsme tam eh, vložili asi 15 milionů eur, což je poměrně velká částka. Myslím, že s Chorvatskem a s jeho rozvojovou bankou panuje dobrá spolupráce. Není to pouze taková ta formální spolupráce, ale spolupracujeme třeba i v oblasti poradenství, mm, takže pak to zasahuje i do té fáze provádění projektu, což je také důležité. Pokud nějaké město, eh, samozřejmě to také závisí na eh, předpisech a také na finanční situaci. Někdy je to tak, že to město je samostatné, samozprávné a někdy je to Někdy, někdy se to město také nachází eh, pod silným vlivem té ústřední vlády ohledně financování, takže se snažíme najít eh, řešení. V Chorvatsku existuje možnost spolupracovat s městy, které jsou přímo financované. Záleží také na schopnosti těchto měst, ale jedná se o vlastně určité financování, které je součástí toho veřejného financování. Máme tedy eh, dobré možnosti a máme i dobré příklady z některých jiných zemí. Je důležité navyšovat kapacity i v této oblasti, protože mm, také můžeme třeba o těch možnostech hovořit právě v jiných mm, zemích. Třeba o té možnosti obnovovat města, ty projekty jsou třeba i na Ukrajině, kde se také financovala obnov, obnovy určitých měst nebo eh, bylo, jednalo se to zejména o oblast, teď nevím, jak bych tu oblast eh, politicky správně nazval, je to vlastně oblast, která je, ehm, kde proběhla invaze Ruska. Finanční zprostředkovatele, tam jsou banky, ale i další finanční instituce. Mm, spolupráce s některými, eh, spolupráce s nimi v některých členských státech je vynikající, ale zejména v některých těch eh, mladších členských státech ten finanční sektor ještě není tak eh, vyspělý, takže tam mm, hledáme třeba i jiná řešení, ale vždy využíváme bankovní sektor. Hledáme investory nebo hledáme jiné partnery v tom finančním sektoru. Nejprve se samozřejmě musíme navzájem seznámit, pak máme určité příklady toho, jak můžeme třeba spolupracovat i s bankami, které jsou mm, soukromé nebo banky, které jsou státní. Na některé otázky, které padly v diskusi, eh, asi nebudu schopen odpovědět teď hned, ale všechny odpovědi jsme si zaznamenali a hned po skončení tohoto jednání eh, vám zašlu odpovědi. Ptali jste se třeba na <clears throat> nějaké číselné údaje a ta čísla se mění každý den, jak i v EFSI, tak i v tom eh, hlavním, v těch hlavních úkolech banky. Fond soudržnosti, no to je také takový dobrý příklad. Eh, někdo z vás zmínil Spolufinancování, to je také dobrým příkladem. Když dochází ke spolufinancování v rámci toho fondu soudržnosti a strukturálního fondu, tak eh, tam je otázka určitých limitů eh, celkového financování ze strany. Tam vlastně Evropská komise stanoví určité limity na to spolufinancování. v některých zemích jsme vlastně dosáhli toho limitu, mm, to je většinou 80%, ale v některých zemích vlastně je ten limit třeba 100% a to je samozřejmě otázka do debaty. Já bych vás chtěl zde požádat o podporu. Zase je důležité ehm, pro některé ty mladší členské státy je tato možnost vlastně mm, možností, která přináší eh, jednodušší eh, eh, možnosti, jak získat ty finance. Je to vlastně pro ně levnější. Takže je to vlastně, někdo si myslí, že to je běžná půjčka, někdy tam pane určité nedorozumění opět záleží na jednotlivých zemích. Třeba v Kypru, na Kypru, v Řecku, v Maďarsku, v Bulharsku, Rumunsku nebo i v Chorvatsku se to využívá, takže to si myslím, že je dobré. Pak jste se ptali na cíle politiky soudržnosti, na geografický aspekt. Myslím si, že usilujeme o nalezení vyváženého přístupu. V rámci Evropské unie v politice soudržnosti také jsem už zmínil dva příklady. Třeba e, zafinancovali jsme ten projekt e, v mléčném sektoru v Normandii. Tam je to vlastně, tam to spadá do politiky soudržnosti, i, ale financovali jsme třeba i projekty v jižní části Itálie. Tam jsou i některé projekty EFSI v tom italském regionu. Takže se snažíme najít eh, dobrou rovnováhu. Není to vždy lehké, protože některé regiony mají připravené projekty, my jim poskytujeme poradenství, aby připravili dobré projekty, které budou způsobilé a eh, se kterými bude souhlasit banka, ale ty jiné regiony jsou zatím ve fázi, která ještě není na to dostatečně připravená. Takže tady potom třeba spíše nabízíme ty naše poradenské služby. O tom už jsem taky říkal, že to je důležité. Dovolte mi ještě uvést jeden příklad. Někdo z Řecka hovořil také o situaci v jejich zemi, o tom, jak ptali jste se, jak, byste mohli, jak bychom mohli pomoci situaci v Řecku nebo řeckým bankám. Ale v současnosti máme v Řecku um, velkou pracovní skupinu, která podporuje přípravu projektů, provádění projektů a e, také na to, aby hledala nějaká lepší řešení třeba toho, jak zafinancovat projekty na infrastrukturu, jak zafinancovat projekty, na, které bojují se změnou klimatu, to je vždycky důležité. A ještě jsou tam další. Takže to je takový další způsob. všechny správní, rad, správní rada i rada ředitelů odsouhlasili s tím, že v každém členském státu otevřeme svou kancelář. Některé už jsme otevřeli, některé ty kanceláře, ale e, třeba loni v listopadu jsme také otevřeli kancelář na Slovensku. Začátkem tohoto roku jsme otevřeli kancelář v České republice a plánujeme kancelář v Maďarsku, ve Slovensku a Bulharsku. To nebude pouze kancelář, která zastupuje EIB, ale má pomáhat s vytvářením projektů, s lepší spoluprácí s, něk- s různými sektory, s několika sektory. Samozřejmě klíčová bude spolupráce s eh, příslušnou vládou ale také jste zmiňovali, že je důležité přitáhnout do toho soukromý sektor a získat jejich větší podporu, aby i soukromý sektor více financoval. Pokud otevřete takové kanceláře EIB v těch jednotlivých členských zemích, tak a, a nebude to taková pouhá eh, reprezentace EIB. Tam je důležité, že eh, v té kanceláři se vlastně dostaneme blíže těm klientům, ať už těm větším, tak i těm menším v některých zemích eh, mají eh, v některých zemích, když řeknete malá firma, tak, tak je to mnohem větší firma třeba než v jiné zemi, třeba když hovoříme o Německu. Takže to je tak, také nová taková eh, nová příležitost. Zmínil jsem i Normandii, tam podporujeme mm, odvětví malých a středních podniků, ale netýká se to pouze Normandie. Týká se to vlastně všech regionů soudržnosti ve Francii. Financujeme například spolupráci mezi vládou a mezi státními eh, institucemi, které prosazují třeba projekty v oblasti vzdělávání, aby se do těch projektů mohly hlásit nejenom univerzity, ale i třeba střední školy, základní školy nebo gymnázia taková ta střední, eh, ta sekundární, um, sekundární vzdělávání. Také podporujeme eh, financování různých projektů na energetiku. Mm, jsou tam projekty, které mm, podporují výrobu energie, ale také úspory energie, a do, tam je to tedy podpora veřejného bydlení, ale i třeba sociálního bydlení. Chtěl bych e, zmínit jednu věc, která nepřímo není úplně odpovědí na nějakou konkrétní otázku, ale chci k tomu říct si obecně. Je důležitá spolupráce e, s institucemi, které v jednotlivých členských státech podporují a prosazují e, ty naše e, možnosti takže jednak je to spolupráce, jednak je to poradenská činnost. Uzavřeli jsme mnoho takových memorand o porozumění s těmito institucemi také například si eh, sdílíme i naše poradenské kapacity a využi- využíváme i jejich eh, znalosti. Také máme různé platformy, kde spolupracujeme s různými vnitrostátními agenturami, které podporují rozvoj s Itálií, Francií, Německem spolupracujeme s velkými institucemi, také se Španělskem. A i třeba v Polsku eh, spolupracujeme s velkou eh, agenturou, s velkou institucí. My jsme nejprve eh, zřídili tuto platformu, teď mi tady paní předsedkyně dává vzkaz, že už máme jenom tři minuty. No, je to těžké, protože jste se ptali na mnoho věcí. Já se snažím na ně odpovídat ne na každou otázku zvlášť, ale snažím se poskytovat takové shrnující odpovědi. Ptali jste se také na čísla, na číselné údaje. Teď si nepamatuju přesně, kdo z vás se na to ptal. Ano, máme k dispozici číselné údaje. Myslím si, že na konci května to vlastně bude Eh, konec prvního čtvrtletí budeme mít k dispozici zase aktualizované eh, údaje, aktualizovaná čísla o naší činnosti. Hmm, možná by bylo nejlepší, kdybych vám potom zaslal koncem března ty nejnovější údaje, které se týkají těch několika činností oblasti politiky soudržnosti a konvergence bude se to týkat i těch projektů EFS. No ale ten eh, projekt Pipeline, respektive ten seznam projektů Pipeline, to je vždycky velice zajímavé. Musíme hovořit eh, o eh, kvalitě projektu. Je důležité, aby ty projekty byly kvalitní. Další téma. Poli, um, energetická politika. Evropská unie má svou vlastní, možná bych to nazval společnou energetickou politikou, ale zatím je to tak, pardon, tedy Evropská unie nemá společnou energetickou politiku, zatím energetická politika spočívá v pravomocích jednotlivých členských států, ale vždycky, když hodnotíme nějaký projekt, Eh, když třeba někdo po nás chce, abychom zafinancovali nějaký plynovod, tak vždy, když hodnotíme jeho význam, tak hovoříme i o dopadech na změnu klimatu a zamýšlíme se nad tím, zda ten konkrétní projekt je lepší než e, nějaký jiný. Vždycky vybíráme ten projekt, který má nějaký dobrý ekologický prvek, třeba že je energeticky učený, že, je, mm, že zaručí větší bezpečnost energetiky a že je také vhodnější pro tu zemi. Takže třeba Polsko, kdybychom třeba, když tam třeba financujeme nějaký projekt e, na fosilní paliva, tak se tedy zamýšlíme, zda tam nejsou eh, projekty, které mají ehm, eh, jak je to tedy s tím dopadem na životní prostředí. Pak i třeba, když mm, jsou to projekty, které se týkají jedné energetiky, tak zase přemýšlíme třeba nejenom na to ekologičnosti, ale i nad bezpečností. Bohužel tedy ten seznam otázek byl příliš dlouhý, eh, nesnažil jsem se ani reagovat na, přímo na ty jednotlivé otázky, protože by to bylo nemožné, abych eh, na to zareagoval. Nicméně mohu opět mezi vás někdy přijít. Rád odpovím na vaše další dotazy a také vás mohu informovat i o nejnovějších eh, údajích o činnosti Evropské investiční banky. Děkuji, to určitě není naše poslední diskuse, takže příležitost ještě budeme mít. Pane Motere, já se omlouvám, už na vás nezbývá moc času. Dobrá, děkuji, já se pokusím to říct rychle. Co se týče eh, zviditelňování, my se snažíme eh, pracovat například tedy s regiony, protože to je důležité, co se týče tedy městského vývoje i venkovského vývoje. Jak Laslo už říkal, už jsme otevřeli celou řadu regionálních kanceláří Dřív eh, to vlastně nebylo naší prioritou, ale je to důležité. My se teď vlastně snažíme i eh, s pomocí eh, těchto kanceláří organizovat v, každém, v každé zemi takový nějaký EIB e Day, kde právě se zviditelňujeme. Jinak v prosinci jsme měli to partnerství v Záhřebu. Zá, Eh, to byl přístup pro malé a střední podniky, kde jsme vlastně poskytli eh, přímo vyčleněnou půjčku eh, pro cestovní ruch, takže tady určitě už jsme hovořili v zářebu o těchto možnostech, tak to i v odpovědi na vás by bylo dobré. My máme povinnost mít férové rozdělení fondů mezi členskými státy, takže co je proto klíčové? Využíváme tedy mm, ty dva nástroje. Jednak máme ty regionální fondy, fondy ESI. Protože ty se teda zaměřují konkrétně na, regu- na regiony. Takže potom ESI, EFSI a spolupráce mezi nimi je zásadně důležitá vlastně i po to napojení těch národních promočních bank a institucí ta distribuce, to rozdělení, eh, to už jsem říkal. Otázka byla, proč to nebylo ve všech 28 členských zemích. Podívejte, začali jsme minulý rok. Tohle bylo jedno z nejrychlejších rozhodnutí v eh, celé historii Evropské unie, aby eh, vzniklo tohle nařízení. Ale vytváření nějakých kvalitních projektů potřebuje čas. Já tedy předpokládám, že budeme mít všechny členské státy, které se budou účastnit eh, eh, této nabídky. A samozřejmě v různých členských zemích existuje různá, různé struktury. Některé členské země jsou spíše decentralizované, kde potom spolupracujeme s regiony. Jiné země jsou zase centralizované, kde musíme spolupracovat spíše s vládnou, takže nějaký paušální přístup není vhodný. Musíme vždycky hledat eh, řešení šitá na míru o politikách EU máme povinnost řídit se politikami EU, takže každý jednotlivý projekt má první pilíř. Je to kompatibilní s evropskými politikami? To je klíčové kritérium. Nemůžete eh, kritizovat EIB za to, že se řídí politikami EU. To prostě není možné. Není možné si vybírat, kdy se to hodí a kdy se to nehodí. My tedy eh, samozřejmě také nemůžeme čekat na věky, kdy nám jeden či druhý politik eh, řekne, co, co máme udělat. My samozřejmě musíme také se řídit poptávkou trhu. Eh, vy jste se ptal vlastně ohledně ECB. ECB e jde tím směrem, že tedy peníze jsou k dispozici. A proč ale banky nepůjčují? Tady vlastně je problém s e, mírou rizika a proto my vlastně tady e, vytváříme nástroje pro sdílení, share, sharing rizik, tak aby jsme vlastně uvolnili kapacitu bank, aby byl, měli ochotu půjčovat. A to, co tedy ECB dělá, je dobrý nástroj pro dosažení cílů. Jinak, co se týče plánů, jsme na, na dobré cestě. Ten eh, multiplikační efekt mm, funguje. Ale samozřejmě to hodnocení proběhne vždycky na konci daného období. Ale zdá se, že tedy jdeme správným směrem. V Řecku jsme zatím neměli žádný projekt EFSI, ale postupem času se také eh, mm, samozřejmě mohou připravovat nějaké projekty, takže já vás budu informovat, pokud se něco objeví. Určitě to bude dříve, spíše než později. A kromě toho máme takzvanou task force, skupinu, která se zabývá právě koordinací ESI a EFSI pro Řecko. Mm já v téhle oblasti chci poskytovat praktické příklady toho, jak to funguje. Určitě to nemá zahranit, eh, eh, jak si úplně nahradit grantové prostředky. Nemůžeme měnit ten víceletý rámec, Můžeme ale měnit fungování, efektivitu toho grantového komponentu. Samozřejmě máte pravdu, jsou to dvě různá pravidla, dvě různá eh, nařízení. A proto také vlastně přeskum toho víceletého rámce je důležitý pro dosažení našich cílů. A co se týče podpory malých a středních podniků, už jsme zvýšili podporu nad rámec té běž, těch běžných 50%, můžeme jít až na 75%, pokud je to malý a střední podnik. A snížili jsme limit pro eh, přímý kontakt, většinou to tedy bylo 25 milionů, teď je to 7,5 milionů pro ty podniky s tou střední kapitalizací. A proč eh, ta splatnost vlastně se vztahuje mm, eh, na eh, veřejné podniky a ne na soukromé projekty. Prosím vás, když jsme začali diskutovat v roce 2014, Požádali jsme členské státy, aby předložili příklady projektů, to byl ten Project Pipeline. A vlastně to tedy bylo prostě ve veřejné sféře a proto má člověk dojem, že to je jenom ve veřejné sféře, ale není to tak. Teďka samozřejmě můžeme krok za krokem ostup, eh, oslovovat i soukromé podniky, aby se vydali tímto směrem. My neděláme rozpočtové financování. Tečka. A to nikdy. Ale co se děje a jaký je záměr EFSI? Pokud není možné eh, projekt financovat klasicky z rozpočtu a nějaký veřejný orgán se rozhodne, že tedy půjde cestou eh, partnerství se soukromým sektorem, to je právě cesta EFSI. aby tedy eh, jsme jaksi odblokovali ty investice, aby k té investici došlo a k tomu projektu došlo. Sledujeme implementaci až do poslední fáze, protože nám jde samozřejmě o kvalitu toho projektu vlastně i v rámci implementace. Není pravda to, co zde, zde zaznělo, že FC je komplikovanější než EIB protože nějaký promotér se nikdy se mnou nekontaktuje jako zástupce garantora. Oni jsou v kontaktu s EIB, to je půjčka EIB. Tam jde tedy například o validaci záruky. Jediné, co je navíc pro toho promotéra, to vlastně e, vychází z, vaše, z vašeho požadavku. Chcete do toho za, začlenit taky účetní dvůr, protože jsou to evropské fondy a proto je tam požadavek tedy podávání zpráv, výkazů. To, to se liší tedy od normálního postupu v EIB, kdy tedy se tyto zprávy takhle nepodávají. Poslední připomínka. Když chcete transparentnost, musíte ale také respektovat um, utajené informace tam, kde uh, existují ustanovení ohledně utajenosti v některých, uh, pro některé soukromé podniky. Například pokud třeba nějaká výzkumná společnost investuje do výzkumu, tak samozřejmě to je eh, důvěrné, protože jinak všichni konkurenti by okamžitě věděli, co dělají pokud chcete přitáhnout soukromé investory, musíte také respektovat eh, ty jejich investice. Děkuji. Děkuji mnohokrát. Jsem si jistá, že ještě povedeme i další diskusy na konci tohoto roku. Budeme pokračovat v rozhovorech. Děkuji vám za účast. Děkuji za velice zajímavé podrobnosti. Ještě vám musím říct dvě věci. A sice rozhodnutí koordinátorů jsou rozeslána vám všem a myslím, že je tedy můžeme schválit. Pokud nejsou komentáře, zápis je tímto schválen. Různé. E, tam nic nemáme. Jenom taková drobnost. Já to dám písemně. Ano, pokud máte něco k zápisu, tak to podejte písemně. V různé nic nemáme a další schůze je 18. dubna. Děkuji také tlumočníkům za trpělivou práci. Děkuji. Děkuji kolegům a tím končím.